Meine <clears throat> Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, welcome. Dámy a pánové, vítejte. Tak je vidět, že všichni jste připraveni k práci, tak vás chci přivítat na prvním zasedání po prázdninách. Vidím opálené obličeje a tím pádem jste jistě odpočatí. Začneme pracovat tak, abychom skončili co nejrychleji. Tak, bod číslo jedna. Přijetí návrhu pořadu jednání, nemám navržené žádné změny, takže tak. Za druhé, chci vám říci, že máme ode dneška novou spolupracovnici v sekretariátu, paní Charlotte Kutzenberger, která, která nahradila pana Cvetiše, takže jsme rádi, že jste u nás. Teď bych ráda poblahopřála kolegovi Kronovi k narozeninám. Možná ještě přijde, možná má dnes na práci něco daleko eh, lepšího, ale prosíme koordinátory, aby mu to vyřídili. Dnes nemáme maďarštinu, Eh, tlumočení, kvůli nemoci to odpadá. Takže prosím, používejte ty běžnější jazyky. Kromě toho je tato schůze jako vždy přenášena po internetu. Zápisy z 20. a 21. června a z 25. června máme k dispozici, jako vždy, do konce schůze máte možnost protestovat, jinak budou považovány za přijaté. Tak a tím jdeme na bod 4. Udělení absolutoria komisi. Začneme se slyšením generálních ředitelů. Spravodajka je paní Ayla Zender, která poprosila o stručné slovo na úvod tohoto slyšení. Prosím. Ano, děkuji velice stručně. Paní předsedkyně, chci pozdravit eh, všechny. Doufám, že jste si všichni užili hezky letní prázdniny a především, že jste měli možnost si odpočinout a připravit se na zbytek legislativního období. Nejprve bych chtěla mm, poděkovat účetnímu dvoru my jsme společně pracovali a budeme pracovat na prohloubení stávajících zpráv. Děkuji také komisi a za útvary Evropské komise za poskytnutí všech potřebných podkladů a chci poděkovat také našemu sekretariátu Filipovi a dalším za velikou pomoc, zejména během letních měsíců, abychom skutečně všechno dali eh, dohromady. Jenom bych upozornila, že dnes eh, už se blížíme ke konci celého procesu, takže bych chtěla připomenout generálním ředitelům, kteří tady dnes jsou, eh, že to, že dnes proběhne dnešní eh, slyšení, neznamená, eh, že by byl celý proces eh, úplně u konce. Jsou tady určité pochyby a celý postup půjde dál až na úroveň komisařů. Děkuji. Ja, damit kommen wir. Dobře, takže tím se dostáváme ke kolečku generálních ředitelů. Srdečně vás zde vítám a začneme výzkumem a inovací. Pan Pake má slovo. Děkuji mnohokrát. Dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, vážená zpravodajko, vážení poslanci a poslankyně. Toto je mé první slyšení zde ve vašem výboru, jakožto ve funkci tedy generálního ředitele eh, RAD. Byl jsem tady za své předchozí funkce, ale ne z tohoto eh, ředitelství. 1. dubna jsem začal pracovat v DGRD a našel jsem organizaci, která bere eh, správné, správnou zprávu finanční, finančních záležitostí velice vážně. A buďte si jistí, že já se zasadím z plných sil o to, aby se v tom i pokračovalo. Takže od 1. dubna jsem začal, nepodepisoval jsem zprávu o výroční činnosti, ale souhlasím s ní, rád ji na dnešní schůzi budu obhajovat. A jak řekla paní Ayla Zender, Máme ještě mnoho práce, než do vašeho výboru přijde Karlo Šmajdaš. Důležitá funkce této zprávy je, jsou tedy zjištění auditu k horizontu 2020, jak vidíte na té, v té zprávě na straně 43. První audity zjistily chybovost 2,8% a reziduální chybovost po korekcích 2,24%. Eh, a to je pouze začátek. Horizontu 2020 a je fakt, že do konce roku 2017 ty žádosti o náklady pokrývaly pouze 4,1 miliardy euro ve výdajích, takže o něco víc než 5 celkového rozpočtu tohoto programu. Ale i když je ještě brzy v rámci Horizontu 2020, a tím pádem se jedná o předběžné zjišťování, v rámci kterého toto řešíme. Přesto zde máme již důkazy, že zjednodušení přivedená do horizontu 2020 mají svůj dopad. Řekl bych, že hlavně ten paušál pro nepřímé náklady a pravidla související s DPH. Ale také eh, jednotná sazba vyplácení přímých nákladů. Všechno toto usnadnilo implementaci v oblasti rybolovu a řekl bych, že se to projevilo i v chybovosti zjištěné v auditu. Paní předsedkyně, vyslechli jsme si Evropský parlament a nemáme žádnou všeobecnou rezervu pro Horizon 2020. Do budoucna bychom tuto rezervu vytvářeli pouze, pokud identifikujeme specifické problémy nebo pokud by chybovost dosáhla nějakých signifikantních hodnot. Chybovost jsme přeskoumávali a to děláme i nadále. Neustále jsme v kontaktu s jednotlivými stranami, také jsme v kontaktu s účetním dvorem. Já už jsem je v Lucemburku navštívil, to bylo v červenci. A Zvažujeme, jak bychom chybovost mohli dále snižovat eh, tím, že bychom podporovali zjednodušování například prostřednictvím eh, možností zjednodušených nákladů, což už je podle aktuálního finančního nařízení možné. Eh, testujeme paušální financování, což by v naší terminologii byly tedy tzv. entitlements, to jistě víte, a e, samozřejmě se budeme vyhýbat finančním chybám, co nejvíce to bude možné, budeme snižovat administrativní zátěž pro příjemce, už dnes máme různé paušální sazby pro systém malých a středních podniků a budeme e, paušály prosazovat také pro ostatní tranše později v letošním roce. Vyhýbání se chybám to je samozřejmě jedna věc, ale není to jediný záměr politiky výzkumu a vývoje. Fakt, že ty paušály mají několik, několik vlastností, které nelze vždy propojit s potřebami výzkumu a vývoje a proto bude potřeba přeskoumat možnosti využívání paušálových systémů i v těchto oblastech. Tolik jsem chtěl tedy stručně říci paní předsedkyně k horizontu 2020 v rámci zprávy o výroč, eh, výroční zprávy o činnosti. Nevím, jestli byste mi dala ještě pár eh, minut, eh, mohl bych promluvit k horizontu Evropa a k víceletému finančnímu rámci. Z toho hlediska, že předpokládám, že absolutorium pro letošní rok bude nápomocné také pro příští víceletý finanční rámec. Takže děkuji. Rád bych zdůraznil, že Horizont Evropa, představený 7. června, přičemž eh, to má být kontinuálně eh, moderní produkt s vysokou přidanou hodnotou pro výzkum a vývoj na evropské úrovni. Řekl bych, že zde máme vysokou míru konsenzu, jednak samozřejmě v parlamentu, ale jednak také s jednotlivými ministry, že výzkum a vývoj by měl být naší prioritou pro dodatečné výdaje v příštím víceletém finančním rámci a vlastně, vlastně přeskum v polovině období Horizont 2020, tak takzvaná zpráva LAMI, eh, toto také tvrdí a podporuje to tvrdými daty v tom smyslu, že větší výdaje na úrovni by byly relevantnější. Jednak tedy zde máme eh, velký počet podniků nad rámec našich finančních možností v jednotlivých výzvách. Ukázalo se, že existuje spousta excelentních projektů, které zkrátka nejsme schopni ufinancovat. Horizont Evropa je proto mm, tím pádem hlavně evolucí, nikoli revolucí ale přesto tam jsou některé velice důležité nové prvky. Za prvé vytváří se eh, Evropská inovační rada, což víceméně je inspirováno Evropskou výzkumnou radou. Má to být jakýsi maják pro inovace v Evropě eh, se zaměřením na disruptivní, vysoce růstové a vysoce zaměstnaností inovace. Eh, druhá tato vlastnost nová je zavedení misí aby došlo k dalšímu zvýšení dopadu výzkumu a aby došlo k lepšímu propojení evropské výzkumné agendy s společenskými výzvami a očekáváními ze strany občanů. Za třetí jde o partnerství. Cílíme také na harmonizaci a zjednodušení stávajících partnerství, včetně mimo jiné zvýšení jejich dopadu. A doufáme, že v rámci těchto návrhů eh, i společné podniky učiníme úspěšnějšími. Dále jedna velice důležitá vlastnost horizontu Evropa jsou synergie. Synergie mezi evropským financováním a financováním na národní úrovni, ale v případě víceletého finančního rámce a tamních synergií jsou to hlavně programy v víceletém finančním rámci, přičemž tento návrh na horizont Evropa je přímo propojen, explicitně propojen eh, ve svých doložkách s mnoha, ne téměř všemi programy z víceletého finančního rámce, protože výzkum připravuje půdu pro eh, nasazení různých dalších evropských politik, proto dává smysl propojit i tyto programy. Eh, uvedu dva příklady za všechny. Propojení se strukturálními fondy, o což jsme se již pokusili v rámci Horizontu 2020, tam byly ty výsledky omezené, možná, že k tomu bychom se mohli ještě vrátit v rámci diskuse. A pak jsme společně s Markem Lemetrem a s ostatními komisaři se snažili zajistit, aby strukturální fondy a Horizont Evropa byly daleko lépe zdůrazňovány v rámci tedy synergii integrovaných postupů. Další rozměr synergií e, samozřejmě souvisí s inovativními možnostmi financování, přičemž opět i zde doufáme, že budeme moci navázat na úspěch Evropského fondu pro strategické investice. A poslední věc k Horizontu Evropa, paní předsedkyně, se týká eh, to, čemu teď říkáme sdílení excelence, to znamená různá opatření, která mají za cíl zajistit, aby kapacity výzkumu a vývoje byly rozvíjeny napříč všemi členskými státy. Evropská kapacita pro výzkum a vývoj a související politika nesmí být založena pouze na omezeném počtu členských států, musí to být co nejširší opatření a tím pádem komise navrhuje nejen zdvojnásobit rozpočet, ale také zajistit, aby ta opatření byla schopná zajistit, že budeme pokrývat také výzkumné činnosti a nejenom vládní činnost na navyšování kapacity, aby tedy ta kapacita byla navyšována i prostřednictvím výzkumu v rámci toho pilíře sdílení excelence. A v neposlední řadě Horizont Evropa samozřejmě také cílí na pokračování v agendě zjednodušování, což myslím bylo výrazně pokryto už v Horizontu 2020. Jistě víte, že jsme dostali briefing účetního dvora o zjednodušování ještě předtím, než jsme finalizovali návrh na Horizont Evropu, přičemž později na podzim vydáme zprávu, která by mohla být velice užitečná do vyjednávání. Jedno z hlavních sdělení je, že je potřeba zajistit, abychom zajistili kontinuitu. Slyšeli jsme od jednotlivých zúčastněných stranic účetního dvora, že stupeň zjednodušování je dán také kontinuitou a je potřeba zajistit, aby i v nákladových modelech a e, v e, základních smlouvách, tedy, které se týkají velké části implementace, abychom pro e, žadatele zajistili příslušné přidělování, ale také hodnocení, dost času na subdodavatelství. To vše zlepší plnění i dopad výzkumných programů. Pokud vím, tak v procesu absolutoria chcete slyšet takhle o dobrých příkladech toho, jak evropské financování přináší výhody občanům. Teď nebudu zabíhat do příkladu, protože mluvím pouze na úvod, ale samozřejmě, když mě o to požádáte, rád se k tomu vyjádřím později, buď dnes, anebo později v procesu absolutoria, pokud by vám to pomohlo. A teď už jsem vám k dispozici pro otázky, samozřejmě teď i později, a těším se na spolupráci s paní Ayala Sender, s vámi paní předsedkyně a se všemi ostatními členy vašeho výboru. Děkuji. Děkuji vám, pane Kpaké. Slovo má paní zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám tady pana Paketa jako nového generálního ředitele generálního ředitelství pro výzkum je pravda, že jsem byla dříve poměrně náročná, pokud jde eh, o Horizont 2020 i rámcový program pro výzkum, zejména proto, že jsme chtěli zlepšit některé postupy, které se týkaly například eh, paušálů a to nám hodně pomohlo, jak jste sám řekl, ale zároveň jsme se snažili e, soustředit se na to, e, kde se vydává nejvíce finančních prostředků, to znamená, ať už jde o veliké e, podniky, velké příjemce, velké laboratoře, univerzity, které historicky byly pro nás velice důležité eh, z hlediska kontinuity. Byli to důležití klienti a příjemci evropských prostředků, takže jsme chtěli mm, jasně zjistit, eh, jakých zlepšení, jaké celoevropské přidané hodnoty se nám díky této evropské pomoci daří dosahovat. Takže já doufám, že díky všem těmto přípravným krokům Horizont Evropa eh, bude po tomto absolutoriu zlepšen. Je tady obecná výhrada pro rok 2017, nicméně vidím, eh, že jsou tady především výhrady jedna horizontální povahy a jedna eh, se týká FP 7 a Tady bych poprosila o konkrétnější vyjasnění, abychom eh, přesně věděli, k čemu došlo a mohli se toho vyvorovat eh, do budoucnosti. Navzdory všem těm pozitivním eh, náznakům a vývojům přesto přetrvává jedna pochyba, která se týká výzkumu a inovací a to jsou dohody ohledně toho, jak monitorovat projekty, konkrétní projekty, které jsou financovány. Já tady bych poprosila generálního ředitele, aby mi to podrobněji vysvětlil. A poslední věc, já vím, že pan ředitel nastoupil do funkce teprve prvního čtvrtí, eh, takže samozřejmě jenom na starosti všechno to, eh, co se připravovalo, ta obrovská dokumentace, která se připravovala eh, předtím. Přesto, jestli by mohl tedy říci, jaké jsou ty tři hlavní iniciativy, které v roce 2017 jste prosazovali a které můžeme uvést jako takový konkrétní příklad evropským občanům. A ještě bych poprosila, aby nám pan ředitel vysvětlil, jakým způsobem bude používat a implementovat eh, Horizont Evropa a jakým způsobem bude probíhat posuzování podmínek pro jednotlivé programy v rámci eh, Horizontu 2020 a jakým způsobem budou nastaveny tyto podmínky pro období, které bude následovat po roce 2020. A úplně poslední věc, kdyby eh, na... je pravda, a my si to uvědomujeme, že pouze každý eh, osmý projekt, eh, který měl zájem o financování z Horizontu 2020, to financování skutečně dostal. Takže na některé se nedostalo, řada projektů musela být eh, odmítnuta. Takže v této souvislosti bych se chtěla zeptat, jak to vypadá se startupy, jaká e, situace je tady, pokud jde o možnost e, získat financování a zda sledujete, jakým způsobem si tady vedeme například v porovnání s USA. A ještě jedna věc, e, pokud jde o interní audit eh, pro rok 2017, eh, zdá se, že ty výsledky jsou v podstatě shodné, takže bych se chtěla zeptat, zda máte pocit, že tam došlo k nějakému zlepšení u interního auditu. Yes, thank you. Thank you very much. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně a děkuji paní zpravodajce za otázky. Projdu je teď postupně a pokud to bude potřeba, tak se můžu sejít s paní Ayalou Sender ještě individuálně. Pokud jde o FP7, tak eh, trochu jsem to zmínil úvodem. My jsme si tam ponechali rezervu u FP7 v návaznosti na roky 2015 a 16, tak jak eh, to bylo uvedeno ve výroční zprávě. Jednak je to kvůli tomu, že byla chybovost před, eh, přes 3 a my jsme se rozhodli, že si proto ponecháme, tak jak tomu bylo dříve, rezervu. Rezerva nepokrývá celý ten program, ale pouze kolaborativní výzkum tedy jednu součást eh, rámcového programu FP7, eh, především eh, systém Marie Curie Sklodovská, výzkumnou úradu to ošetřuje a tam už je ta chybovost velice nízká, stejně jako v ufinancování společných podniků. Pokud jde o ten kolaborativní výzkum, tak my jsme chtěli tu rezervu více zacílit, ale ona je zkrátka provázána obecně s těmi dotačními eh, programy a ty podmínky tam byly nastaveny, eh, pokud o ty způsobilostní podmínky, takže tam byla ta pravděpodobnost, že dojde k nějakým eh, chybám. A v podstatě ten týž problém jsme na, na ten jsme narazili na úrovni členských států. U FP7 jsme měli také hodně nových žadatelů i z řad malých a středních podniků a tady jsme nebyli schopni dále rozlišit eh, v rámci té eh, chybovosti a proto jsme tam tu rezervu ponechali eh, v této výši. A proč tomu tak nebylo u Horizontu 2020, tak i tam jsme před nad tou hranicí významnosti 2% a komise uvedla, když předkládala svůj návrh a když jsme o tom jednali, že očekáváme chybovost eh, mezi dvěma až pěti procenty a že se maximálně pokusíme držet tu zbytkovou chybovost pod 2%, k čemuž došlo, takže proto jsme se rozhodli, že u Horizontu 2020 nebudeme vytvářet rezervu, protože to zkrátka nebylo potřeba. A myslíme si, že to ani nebude do budoucna. A pokud jde o Návazné sledování projektu, to byla vaše druhá otázka. Paní zpravodajko, tak to sledování probíhá různě podle jednotlivých složek e, programu. Je to odpovědnost jednotlivých e, vedoucích projektů. Jde buď to o výkonné agentury nebo o DG nebo společné eh, podniky a Stále častěji u Horizontu 2020 postupujeme podle eh, pokynů, které jsou stanoveny pro monitorování projektu. Ty pokyny jsou harmonizovány a to je vlastně také jedno ze zjednodušení, ke kterému došlo oproti FP7 u programu Horizont 2020. Je to tedy zjednodušení v oblasti řízení, finančního řízení programu Horizontu 2020. Já eh, samozřejmě budu posuzovat eh, celý eh, rozsah působnosti generálního ředitelství RTD. Ta působnost je opravdu rozsáhla a kdybychom z toho měli vybrat tři klíčové iniciativy, které bychom měli zdůraznit, ať už jde o konkrétní projekty nebo iniciativy, tak jedním těch, které bych zmínil, je pozorování země v kontextu monitorování klimatických změn kde sehráváme opravdu zásadní eh, roli, eh, pokud jde o to, abychom zajistili fungování tohoto systému. A samozřejmě velice rád eh, budu spolupracovat s parlamentem na stanovení dalších relevantních priorit. Další podrobnější údaje najdete v posouzení dopadu Vycházíme tam ze zprávy eh, skupiny pana eh, Lamyho. Vycházíme také ze střednědobého eh, přeskumu a čerpáme z toho skutečně eh, osvědčené postupy. Ve zprávě LAMY je řada věcí, které se netýkají čistě právních záležitostí, ale spíše provádění politik a provádění struktur programů a všechny tyto postřehy samozřejmě pro Horizont Evropa zohledníme. Práce už eh, v Brzku začnou paralelně s vyjednáváním o horizontu EU Evropa mezi jednotlivými institucemi. Budeme v kontaktu s vámi, s příjemci, s účetním dvorem, eh, tak, abychom byli eh, připraveni, až bude program schválen a rozpočet bude k dispozici a mm, zpráva LAMI je pro nás ceným příspěvkem. A poslední věc, eh, to byly ty startupy v Evropské unii a inovace a proč evropské startupy Eh, nakonec eh, často čerpají financování v USA. Když se podíváte na údaje o startup eh, v EU, v Číně, v USA vidíte, že u nás jich vzniká celá řada. Je tady obrovský velké množství talentů, ale zaostáváme oproti eh, USA při jejich následném růstu a prosazování se eh, na trhu. Tady bychom určitě na tom zapracovat mohli, ale možná selhává ehm, celá kultura, celý systém eh, v Evropě. Ale kromě toho je tady také Eh, otázka eh, toho rámce pro insolventnost, to už se netýká čistě našeho generálního eh, ředitelství, je to návrh, který se řeší v radě. Kromě toho se také v tuto chvíli pracuje na financování, které by mohly využívat i startupy, například Evropský fond strategických investic, tam už eh, ty práce končí a předpokládáme, že to může být veliký zdroj financování, zejména pro malé a střední podniky. Iniciativu podniká taky Carlos Moeda, chce vytvořit eh, Evropský fond fondů, aby se podporovala dostupnost rizikového kapitálu v Evropě. Eh, v tuto chvíli máme k dispozici zhruba pětinu toho, který je k dispozici ve Spojených státech amerických. A to je pochopitelně tedy z hlediska financování samozřejmě pro nás veliká výzva. Pokud jde o ten fond fondů a související iniciativy, to by nám mělo pomoci navýšit ten podíl na dvě pětiny z jedné pětiny, ale bude potřeba získat i podporu na národní úrovni. Pokud je o to, co komise navrhuje, eh, v Horizontu Evropa chceme vytvořit Evropskou výzkumnou radu, jejímž hlavním cílem bude umožnit právě to rozšiřování eh, těch malých a středních podniků a startupů. Za tímto účelem chceme dát k dispozici eh, granty, protože řada těch inovativních mm, projektu je v takové fázi, že potřebují ještě více investovat eh, do výzkumu, je potřeba nabídnout eh, různé smíšené možnosti financování z různých zdrojů, eh, nejenom z bankovních zdrojů. Takže Celá řada věcí už probíhá, realizuje se, ale chápu, že pro Evropu je toto výzva, které se musí chopit. A úplně poslední věc, paní zpravodajko, vy jste hovořila o IAS a doporučeních eh, pro rok 2017 se týkají konkrétních eh, auditů. Je tady několik eh, doporučení již z roku 2016 ohledně toho, jak by interní audit měl fungovat do budoucna. Eh, my v tuto chvíli eh, realizujeme jedno z těch doporučení, to je vytvoření centralizovaného interního auditu a podpůrného centra takového auditu. V roce 2017 eh, se, jsme se interně zaměřovali na zlepšení interního řízení projektu v rámci našeho DG. Ale asi nepřekvapí, že ano, interní audit narazil na některé další záležitosti a pro nás je samozřejmě cené, že od nich máme tyto signály a můžeme eh, interní procesy dále zlepšovat. Děkuji. Ja, danke schön. Děkuji. Hmm kolegové měli eh, příležitost k doplňujícím otázkám. Pokud ne, tak já mám otázku. 58% pracuje generální ředitelství, další procenta jsou outsourcována. Jak vidíte roli generálního ředitelství? Jak to tedy bude pokračovat dál? Je to trend? A co e, bude dělat dále generální ředitelství? To by mě tedy zajímalo. Já děkuji za tuto otázku. Eh, Horizon 2020 to je tedy trend, který přetrvá do eh, dokončení toho programu Horizon Europe. Tam jsme ještě neindikovali způsob eh, řízení, jak bude implementován. Což Ehm, na, to se, na tom se bude pracovat také na základě hodnocení eh, nákladů a výnosů, což proběhne pod vedením DG Budget v příštích měsících, ehm, začátku příštího roku, pak budeme tedy eh, schopni rozhodovat, jak dál. Ehm, to svěření eh, financování výkonným agenturám, tak zkušenosti jsou velmi dobré, co se týče kvality managementu, zkušenosti beneficientů, ta hodnocení byla dobrá. My také věříme, že partnerství eh, se prokázalo být velmi efektivním způsobem, jak dělat týmy eh, v členských zemích mezi jednotlivými sektory, výzkumných programech. Takže to směřování je správné a do jaké míry to dokončíme, o tom se ještě rozhodne. Je jasné, že to nabízí příležitost pro mm, DJ RD se dále zaměřovat na politickou práci, aby výsledky výzkumu byly lépe využívány sami o sobě, ale také vstupovali do formulace veřejných politik. Je to příležitost pro DG jde eh, spolupracovat s členskými státy, podporovat je při vývoji reformě svých eh, inovačních systémů, což je práce, která probíhá se všemi 26 až 27 členskými státy eh, s celou řadou dalších specifických instrumentů, nástroj na podporu politiky, což je myslím také na žádost členských států. A dále je tam mm, samozřejmě možnost dokončení té evropského, toho evropského prostoru výzkumu, takže tam je velká agenda, která také je důležitá pro Evropskou unii, komisi a DG, RND pro příští léta vedle vytváření celkového rámce implementace Eh, výzkumu a vývoje. My jsme vytvořili to společné výzkumné centrum, kde DGRND spolupracuje s výzkumnou komunitou a i to si zaslouží eh, větší pozornost, abychom i nadále eh, profitovali z tohoto zjednodušeného přístupu. Evidentně um, Žádáte radu členské státy, tedy, tedy žádají o personální úspory, že jasné, že další think, eh, think tanky a další eh, studie, eh, samozřejmě těch je už značný počet. Srdečně vám děkujeme za to, že jste přišli, budeme pokračovat dál. Nyní generální ředitel Pleva. Děkuji, paní předsedkyně, vážení členové výboru. Děkuji za příležitost prezentovat naše mm, zprávu výroční aktivitu. Jak se e, zdá, tak mm, tedy děkuji vám za příležitost e, prezentovat práci DG Agri. Asi 7 milionů beneficientů dostalo podporu příjmu investice do hospodářství a nebo klimaticky přátelského zemědělství. V roce 2017 se zlepšila tržní situace, věť, byla větší stabilita a oživení po krizi. E, zpráva o vnitřní aktivitě ukazuje, že distribuce přímých pladeb je e, spíše Eh, je, je tedy složitější, než to veřejnost vnímá. 75 přímé pomoci šlo profesionálním rodinným farmám, které hospodaří na 5 až 250 hektarech. Většina z nich má do 20 hektarů. Ehm, Děláme ještě více pro spravedlivější distribuci pladeb z CAP po roce 2020. Pro rozvoj venkova 31 mm, celkové obálky bylo doposud vyplaceno. Nových, nové programy mají vytvářet 125 tisíc eh, pracovních míst a podporovat eh, organizace pro 130 tisíc hospodářství. Naše produkty jsou konkurenceschopné. Ceny řady komodit se blíží tržním světovým cenám. DG Agri se hrálo důležitou roli při finalizaci obchodních dohod, především s Japonskem a Kanadou. DG Agri také aktivně prosazuje rozvoj zemědělského sektoru s partnerskými zeměmi, včetně Afriky. CAP představuje um, důležitou součást rozpočtu EU. Finanční rok 2017 DG odhaduje, že celková chybovost z eh, SZP 2,25 Takže chybovost byla zase nižší než v předcházejícím roce a blížila se 2 Pro EA GEF F, přímé platby, eh, to je 74 všech výdajů. Chybovost byla pouze 1,95 Pro E, D, to je rozvoj venková chybovost stále klesá, ale stále byla 3,37 v roce 2017. DG Agri spolupracuje s členskými státy na identifikaci příčin chyb. Tam, kde jsou stále nedostatky, tak dochází k finančním korekcím. V důsledku všech e, opatření e, celková ohrožená částka v roce 2017 je odhadována na 0,12 což je vynikající výsledek. Je to Eh, důkaz kvalitního systému řízení. Mm, budeme připraveni na nadcházející výzvy a návrhem eh, ZP po roce 2020 se již projednávají v kolegislativě. Návrh má za cíl řešit mnoho obav které eh, tady padaly v posledních letech, co se týče rezolucí o absolutoria, nejenom eh, férová distribuce přímých pladeb, ale také snižování administrativní zátěže a větší zaměření na výkonnost. Věřím, že společně eh, budeme mít jednodušší, spravedlivější SZP do budoucna. Nechci eh, zachazovat do podrobností návrhu nového SZP po roce 2020. Chci jenom říci, že před přijetím eh, kolegiem um, ehm, ten měl příležitost prezentovat hlavní um, návrhy výboru KONT, především při zaměření na um, výsledky a nové modely eh, poskytování. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Chci říci, že vaše zpráva o činnosti patří k mé oblíbené četbě, protože to je skutečně dobrá zpráva, něco z toho člověk má, když si to čte, takže děkuji za i vašim pracovním, vašemu personálu za tuto skvělou práci. Slovo má paní zpravodajka. Ano, já chci panu řediteli poděkovat za tuto prezentaci. Navážu na to, co jste říkala vy, paní předsedkyně, člověk se hodně z těchto zpráv dozví a máme jich teď tady poměrně značný počet. Tak, já bych eh, teď měla k zemědělství několik poznámek. Eh, podobně jako v jiných eh, oblastech v rámci VFR bude probíhat eh, určitý přeskum, ale u eh, SZP je ten tlak na tu změnu trochu silnější než v jiných oblastech. Musím říci, že mm, Teď souhlasím s tím, co řekl pan ředitel, že je potřeba maximálně zapojit zemědělce do těch nových eh, udržitelných postupů. Pokud jde ovšem o to dolaďování a vylepšování, tak eh, zjišťujeme, že jsou tady poměrně značné podpory ve výši až 50 které dostávají zemědělci vlastně každý rok eh, Eh, ve výši zhruba 1250 eh, eur. Jsou to značné částky. Jejich cílem je zajistit větší inkluzivnost eh, v rámci venkovských oblastí, získat nové zemědělce pro tuto profesi a tady je třeba se podívat na to, zda tato podpora skutečně slouží eh, k tomu účelu, zda je dostatečná, zda skutečně je efektivní, eh, pomáhá mm, jaksi k zakládání nových mladých farem a zemědělských podniků. Teď nemluvím o velkých eh, firmách a podnicích, ale zda skutečně to slouží k tomu, že se objevují Eh, malí, mladí eh, zemědělci. Znovu bych tedy požádala, abychom v příštích dnech provedli hloubkovější analýzu toho, jaký dopad má eh, společná zemědělská politika v této oblasti. Já si myslím, že do budoucna je to velice důležitá věc. Já sama jsem ze zemědělského regionu, takže vím, jak je ta kontinuita eh, důležitá a že v této oblasti by opravdu evropská politika mohla eh, hodně pomoci. Druhá věc. Velice dobře víte o tom, jaký dopad mají podpory na oblast eh, ochrany životního prostředí. Eh, teď je to stále důležitější část a v této souvislosti jsou tady určité pochyby, určité otazníky. Vy si to uvědomujete, i komisař Hogan řekl, že ta kapacita eh, těchto plateb eh, ať už jde na podporu mladých zemědělců nebo udržitelných postupů, že to nejsou jaksi dostatečně dobré výsledky. Pokud jde o rozvoj venkova, tak znovu narážíme na situaci, kterou jsme tady řešili i dříve. Poprosila bych teď o podrobnější eh, vysvětlení těch eh, rezerv, eh, které tam máte u platebních agentur. A znepokojuje mě také to, jakým způsobem negativně je často společná zemědělská politika veřejností vnímána. Je potřeba si uvědomit, že ten, to vnímání ze strany veřejnosti je skutečně nedobré a možná je to částečně i tím, že nebylo generální ředitelství schopné eh, vylepšit tu zhruba dvouprocentní chybovost eh, v SZP takže si myslím, že je potřeba dbát na další eh, zlepšení a poprosila bych ještě o podrobnější vysvětlení. A ještě bych se chtěla zeptat na další věc, která se týká toho, že mm, chceme vyplácet podpory nejenom na zlepšení životního prostředí, na zlepšení postavení malých a mladých farem, ale že nám jde také o správné provádění stávající legislativy. To je velice důležitá věc. V této oblasti se objevuje celá řada stížností, takže se vás chci zeptat, jakým způsobem monitorujete plnění legislativy, jaké sankce uplatňujete a zda si myslíte, že mají reálný přínos a skutečně zlepšují situaci. A pokud jde o certifikační orgány, tak v některých eh, případech každý rok eh, vidíme, že se jejich eh, seznam opakuje. To znamená, že tady nedochází ke zlepšení, zejména narážím na problém se střety zájmu. A poslední věc, to je otázka Polska. Zde panovala poměrně velká obava, pokud jde o nedostatky z roku 2013, pokud jde o takzvaná združení výrobců. Víme, že v roce 2017 dokonce došlo v Polsku k pozastavení eh, plateb eh, a k vracení částek až ve výši 20%, což je obrovské množství, takže kdybyste mohl být ještě konkrétnější k tomuto problému. Pane řediteli, máte slovo. You, Chair, for... Děkuji, paní předsedkyně, za laskavá slova, které o výroční zprávě DG kde Je to skutečně práce celého týmu a já eh, chci tyto vysoké standardy zachovat. Děkuji paní eh, zpravodajku za vaše komentáře i otázky. Já mm, budu eh, odpovídat ve stejném pořadí, jak jste položila otázky. Distribuce přímých pladeb. Ty se obvykle dávají na hektar. To znamená, částka vyplacená farmě odpovídá oblasti, kterou um, eh, deklarovalo. Asi 7,2 pomoci jde eh, farmám, které mají 5 až 250 hektarů, takže to jsou rodinné farmy. Samozřejmě hm, malí beneficienti jsou početní v EU, Eh, to znamená pod 5 hektarů. To představuje 50 všech beneficientů. A já bych řekl, že již v tomto právním rámci je možnost lépe distribuovat přímé platby. Jak víte, v roce 2013 v reformě jsme zavedli povinnou degresivitu pladeb a možné eh, odpojení disputačních plavek. Samozřejmě ehm, přes návrh komise, aby to bylo povinné, tak je to samozřejmě coupling eh, dopor, eh, dobrovolný, protože mm, je tam dohoda s legislativním orgánem. To znamená, pro nové období po roce 2020 chceme dále zlepšovat distribuci přímých pladeb mechanismem degresivity. Od 6 tisíc euro na farmu coupling. Začneme tedy s degresivitou od 6 tisíc podle našeho návrhu a nad 100 tisíc euro bude e, povinný strop, abychom ale nepenalizovali ty formy, které zaměstnávají mnoho pracovníků. Chceme tedy snižovat náklady na pracovní síly z této, od této částky. Samozřejmě se zaměřujeme na implementaci povinného distribučního podpory příjmu. Pokud se podíváte na současnou situaci, tak ta situace je trošku jiná, než je obecný dojem. Je mnohem eh, složitější. Když se podíváme na množství pladeb na farmu, tak uvidíme, že platby na hektar ve větších, větších farem když jsou nižší ve srovnání s malými farmami. Máme tady graf v, našim, v naší výroční zprávě, který ukazuje, že platba na hektar, průměrná platba na hektar na farmu nad 250 hektarů je pod průměrnou platbou na hektar, což je 250 euro. Farmáře, kteří mají menší farmy než je 5 hektarů, tak průměrná platba je vyšší v EU než 300 euro. Takže nějaký efekt redistribuční je, ale nestačí to. Pracujeme na tom a budu rád poskytovat další informace. Chci říci, že v návrzích také navrhujeme další externí konvergenci plateb mezi členskými státy. Mohlo by to zlepšit um, distribuci mezi farmáři. Takže to jsou dva tedy aspekty, které bychom měli zmínit v kontextu budoucí práce. U mladých, mladých farmářů a inkluzivity přímých pladeb. Samozřejmě chceme přilákat mladé do zemědělství. Už v roce v reformě z roku 2013 máme um, program plade pro mladé farmáře, který navrhuje doplnění přímých pladeb pro mladé, kteří začínají činnost. Za finanční rok 2017 více než 300 tisíc mladých farmářů kvalifikovaných fikovalo pro tyto platby pro mladé farmáře, což je asi 5 beneficientů přímých plateb. Dostali celkem přímé platby ve výši asi 360 milionů euro. V rozvoji venková máme 177 eh, tisíc mladých farmářů, kteří mají dostat pomoc za mm, z, zakládání farem. V roce 2017 víc než 53 tisíc mladých farmářů dostalo podporu formou pomoci za, při zřizování farem. Takže jsou tady mm, důkazy úsilí, které vyvíjíme mm, ve snaze přilákat mladé lidi do zemědělství, platíme, věnujeme velkou pozornost obnově, generační obnově, ale je to složité téma, výsledky nejsou okamžité. Také poskytujeme zemědělcům, především mladým, v rámci rozvoje venkova, tedy podporu ve formě investic, ale také školení, poradenství, spolupráci. Co se týče rezervací eh, výhrad, počet výhrad výrazně poklesl v tomto roce. 20, eh, v roce 2016 jsme měli 53 výhrad, v roce 2017 42. Odpovídající eh, ohrožená částka je nižší. Pro rozvoj venkova je to 22 výhrad, ale výhrady indikují, kde jsou problémy. Jsou doprovázeny akčními plány, které implementují členské státy, monitoruje to DG Agri, je to um, obsahem z výroční zprávy. Ta chybovost stále klesá, ty výhrady nicméně um, se týkají specifických opatření platební agentury, kde je třeba e, přijmout kolektivní opatření. Rezervace také e, mají zajistit plně transparentní e, obrázek situace a situace výdajů indikují potenciální riziko, pokud nebudou přijaté opatření. Rozpočet je chráněn pozastavením pladeb anebo finančními korekcemi. Jak děláme follow-up potenciálních eh, výhrad? Počet rezervací je eh, signálem pro DG Agri, že mm, je identifikováno a transparentně byl zveřejněn počet platebních agentur ve zprávě o výroční aktivitě. Eh, DG doprovází nebo dohlíží na mm, korektivní akce. Je to obsahem akčního plánu. Pokud se nebudou tyto nedostatky řešit v kontrolním systému, tak to může vést k pozastavení pladeb. Některé specifické věci eh, byly zmíněny, co se týče Polska Eh, skupiny producentů potravin a zel, eh, ovoce a zeleniny. 2013-16 eh, byly výhrady u Polska vzhledem k přetrvávajícím nedostatkům závažným a opožděné implementaci akčního plánu. V roce 2017 ve výroční zprávě o aktivity tak nebylo potřeba pro, z důvodu Eh, pozastavení pladeb. V roce 2018 Polsko potvrdilo, že dokončilo akční plán nápravných opatření kontroly skupin producentů. Eh, DG Agri monitoruje úzce situaci. Eh, významné pozastavení pladeb ehm, března 2016 bylo prodlouženo do února 2018. Takže ty výdaje jsou nyní velice omezené v čase. Finanční korekce eh, byly přijaty v roce 2015, 50 eh, milionů euro, 2016 108,3 eh, milionů euro, 2017 49 milionů euro. Eh, další finanční tak 2016-18 ehm, tam dochází k dalším řízením, co se týče konformity, takže eh, evropské finanční zájmy jsou dobře chráněné. Co se týče střetu zájmů. Mm, bylo zahájeno v roce 2016 v České republice, tam je možný střed zájmů, co se týče kritérií platební agentury, nyní to bylo finalizováno. Týkalo se to jednoho člena dozorčí rady platební agentury. Tento člen byl současně eh, na eh, představenstvu velké firmy, která dostávala podporu po Eh, přeskoumání DG Agri nenašlo důkazy, že ta situace nějak postihla management eh, pladeb SZP. Bylo jasné z těch dokumentů, že ehm, dozorčí rada nerozhodovala o mm, vyplácení pladeb tomu beneficientovi konkrétnímu. Takže se nepotvrdilo, žádná finanční korekce nebyla aplikována, nicméně bylo vydáno doporučení příslušným orgánům, aby zajistili, že podobné situace nebudou eh, se v budoucnu opakovat. Dotčená osoba rezignovala v první polovině roku 2016, takže mm, ten možný střed zájmu již neexistuje. Doufám, že jsem Ehm, zodpověděl mm, ty hlavní problémy z vaší strany, ale jsem samozřejmě připraven poskytovat další průběžně další informace. Děkuji, to bychom si přáli. Já mám pár otázek. Když vezmeme 250 hektarů, tak to už je docela velké hospodářství. Nevím, zda to můžeme označovat za rodinnou farmu. Já jsem zvenková. nemám, tedy u nás nemáme žádnou 250 hektarovou farmu, takže možná bychom ty velké měli označovat za velké a ne je skovávat za ty malé. Všechno, co má více než 100 hektarů, to už je velké. Také jsem spočítala a také jsem viděla, že 1% beneficientů těch největších 1% těch, kteří dostávají nejvíce peněz z přímých pladeb, tak ty dostávají 22% přímých pladeb. Takže tady vidím problém. Tady máme problém. A bylo by dobré, kdybychom to vyřešili. Musíme to samozřejmě eh, řešit společně s radou a s výborem Agri. Um, také 1,5 Eh, větší vývozy, to je nárůst vývozu, máme o 9%, tak to tady se naskýtá otázka, zda neprodukujeme příliš mnoho v EU. Takže co kam s tím tedy na export? Takže otázka, takže přebytky v EU, co to znamená pro produkci samotnou, je ospraveditelné, abychom nadále financovali zemědělství, kde 10% to je značná e, část, který jde na export. Mm, to je e, druhá otázka. Třetí otázka se týká e, tedy to, mm, položím písemně, co se týče spolehlivosti těch čísel. Jsme viděli, že generální um, ředitelství to velice obsáhle korigovalo. Um, mm, var, velký počet korektorů, velké počtu platebních míst, byly to částečně značné korekce. Mm, ty dohledové dozorčí orgány platebních míst nikdy tedy e, nespochybňovali ta čísla. Máme asi z 99 asi 78 vyjádření bez výhrad. Otázka je, jsou eh, ty eh, kontrolní systémy, jsou ty kontroly, ta čísla spolehlivá? Jsou ty kontrolní systémy tedy spolehlivé, korekt, ty kontroly jsou samozřejmě nutné, ale něco tady nesouhlasí. K tomu bych chtěl, abyste se ještě vyjádřil. A pak eh, se nikdo další nehlásí, takže dám slovo panu generálnímu řediteli, prosím. Konstaník. Eh, Co se týká eh, té distribuce, řekl bych, že 250 hektarů jako rodinný podnik je opravdu hodně, ale zemědělský sektor se napříč Evropou hodně liší. V některých oblastech 250 hektarů na produkci obilovin v podstatě ani není považován za nějak velký podnik, protože tam jsou podniky, které jsou daleko, daleko větší ale v regionu, kde je velká koncentrace malých zemědělských podniků, tak tam je tento počet hektarů považován za vysoký. Formálně, řekl bych však, neexistuje žádná definice toho, kde by se jasně stanovil práh, co to ještě je a co už není rodina, rodinný podnik. Ale podíváme se zkrátka na to, kdo na tom podniku, kdo na té farmě pracuje Najdeme tím pádem hodně farem s 250 nebo i více hektary, kde pracují pouze rodinní příslušníci. A proto v rámci své prezentace používáme právě toto, abychom ukázali, že největší objem přímých pladeb, tedy ta podpora, jde do farem, které možná jsou velké, ale jsou spravované rodinami. Ale máte pravdu, to jedno procento velkých farem dostává obrovský podíl přímých plateb, což je propojeno s faktem, že platby se vyplácejí podle hektarů. Ale alespoň doteď ty platby na hektar, které jsou nad 250 hektarů, jsou nižší než průměrné platby na hektar nebo než platby na hektar pro malé farmy. Co se týká vývozů, řekl bych, že můžeme být velice hrdí na to, čeho jsme dosáhli v oblasti vývozu, je to výsledek zvýšené konkurenceschopnosti zemědělského sektoru EU a faktu, že naše ceny jsou blíže k pracovním cenám a nepřímo se konkurenceschopnost zachovává také díky přímým platbám, které hrají roli takové záchranné sítě, zejména v době krize. Zvýšení vývozu minulý rok o téměř 6% v porovnání s předchozím rokem a Čistý, čistá pozitivní, čistě pozitivní obchodní bilance v oblasti zemědělství znamená, že Evropa má dobré podmínky pro zemědělskou výrobu a podporujeme, modernizujeme a investujeme do zemědělství, včetně mimo jiné nástrojů SZP. Podíváme-li se na distribuci našich vývozů, tedy jakým směrem vyvážíme, tak eh, zde neexistuje riziko, že bychom eh, prováděli dumping na trhy v některých regionech. Podíváme-li se na oblasti, kde jsme dosáhli navýšení, tak je to USA, Kanada, Japonsko a také azijské země, včetně Číny. Byli jsme tím pádem schopni prosazovat a diferenciovat naše vývozy do zemí, kde podmínky pro výrobu potravin nejsou tak eh, pozitivní a samozřejmě také jako Evropská unie nevyvážíme komodity. Vyvážíme většinou eh, procesní produkty, vysoce kvalitní produkty, takže eh, zejména v této oblasti v souladu s USA vidíme, že zde je velký zájem spotřebitelů kupovat eh, celkem drahý, ale vysoce kvalitní produkt. Je také potřeba zmínit, že ty kvalitativní systémy, jako třeba ochranné zemědělské eh, známky nebo organické produkty, to také hraje roli v tom navýšení exportu. Naše bioprodukty jsou celosvětově poměrně dobře známé a řekl bych, že ze strany komise je také důležité zmínit, že jsme se hodně snažili, abychom tyto kvalitní produkty po celém světě zpropagovali. Podíváme-li se na propagační aktivitu, tak to souvisí zejména se zeměmi v Ázii, ale také v USA a v jiných rozvinutých zemích, tedy ne v rozvojových zemích. Co se týče spolehlivosti informací, tak zde ty chyby nahlášené platební agenturou jsou vlastně výsledky těch skutečných kontrol, které provedly. Ty výplatní agentury eh, zjišťují a nahlašují chyby, ale možná nezjišťují všechny chyby. Tomu říkáme nedostatky kontrolního systému. Abychom tuto situaci zohlednili, používáme v DG Agri veškeré dostupné informace a přizpůsobujeme nahlašovanou chybovost. Proto si jsme jisti, že výplatní agentury odvedly svou práci korektně a že jejich nová úloha certifikačních orgánů také je velice důležitá. Certifikační orgány mají posílenou roli a jako takové musí kontrolovat statistiky výplatních agentur DG Agri, zohledňuje práci při, zohledňujete tu práci při přizpůsobování míry chybovosti. A v rámci přizpůsobování míry chybovosti samozřejmě zohledujeme, zohledňujeme veškeré dostupné informace. Proto bych rád už nyní poukázal na to, že jsme dosáhli významného pokroku v oblasti takzvaného přístupu v, jednotné, v rámci jednotného auditu, kde hrají certifikační orgány důležitou roli. Od finančního roku 2015 tyto certifikační orgány podávají stanovisko ohledně eh, regulérnosti a legálnosti podkladních transakcí každé eh, výplatní agentury. A to nám dává větší jistotu co do kvality a kvantity zjištění eh, v rámci jejich činnosti. Myslím si, že ten kontrolní systém funguje spolehlivě a celkově vzato, že nízká chybovost ukazuje, že obecně vzato Kontrolní systémy v členských státech jsou také spolehlivé. Porovnali bychom výsledky za rok 2016 a 17, vidíme výrazný pokrok v té oblasti a doufáme, že se nám tímto směrem bude, podař, bude dařit pokračovat. Děkuji vám. Samozřejmě to nebo ono, k tomu se pak vrátíme v, v jednotlivých členských státech. Budeme mluvit o Slovensku, Rumunsku, Itálii a tak dále ty státy budou nadále patřit mezi naše problematické státy, také máme problémy v České republice, ale rozhodně jistě ze, z dotazníku získáme další informace. Děkuji vám za výměnu názoru, tím jsme ukončili výměnu názoru s vámi a ráda bych pokračovala z GZ Regional. Pane Lemetr, vítejte, díky za trpělivost. O, okamžitě vám teď dávám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní zpravodajko, vážení poslanci a poslankyně, dobré odpoledne. Rád bych stručně na úvod se zaměřil na trendy co do eh, regularity, legality, ale také výkonnosti. A dodal bych možná pár slov k tomu, v jakém smyslu nás tyto trendy inspirují co do našich návrhů po roce 2020. Začneme obdobím 2007 až 13, které nás zatím stále tak nějak zaměstnává, protože aktuálně to období uzavíráme. Rád bych zdůraznil, že oproti předchozím obdobím jsme postupovali velice rychle při uzavírání tohoto období. Předpokládáme, že se nám v letošním roce podaří eh, vše uzavřít a zbyde nám eh, pouze zhruba jedna pětina programů, které budou stále otevřeny. A již teď eh, jsme provedli uzavírkové platby celkově za půlku všech zbývajících částek. Za další, v rámci toho procesu uzavírky jsme rovněž obdrželi tu velice dobrou zprávu, že náš víceletý kontrolní systém plní své úkoly. Dospěli jsme k závěru, že reziduální chybovost pro ty uzavírkové platby eh, z loňského roku je zhruba 1,1%, takže jsme daleko pod prahem materiality. A ještě jedno slovo k výkonnosti. To je také velice důležité z hlediska perspektivy. Máme čísla již dnes pro období 2014 až 2020. V loňském roce jsem vás informoval o výsledcích, které nám přeposlali členské státy k, ke konci roku 2014. Nicméně to období skončilo vlastně až na konci roku 2015, tedy N plus 2. A vidíme tam to, že došlo k výraznému dodatečnému zlepšení výsledků za tento jeden eh, poslední rok. Vlastně v loni jsem vám říkal, že jsme měli důkazy ohledně tvorby eh, jednoho milionu nových pracovních míst eh, díky naší podpoře a na konci roku 2015 to bylo 1,3 milionu. Podívám-li se na pokrytí širokopásmovým internetem, tak na konci roku 2014 jsme dosáhli dodatečného pokrytí 8 milionů lidí. Na konci roku 2015 jsme měli dodatečných více než 20 milionů lidí. A to je na ukázku toho, že výsledky této politiky jsou, eh, tedy přicházejí s jakýmsi spožděním a to je potřeba zohlednit při vyhodnocování i aktuálního období. Tedy k tomu aktuálnímu období. To je charakterizováno, řekl bych, eh, takovým, takovým smíšeným obrázkem. Eh, už teď máme určitou dynamiku, která nás uklidňuje. Podíváme-li se například na míru výběru projektů, tak do konce června 2018 jsme měli míru výběru 63% eh, těch dostupných finančních prostředků, což představovalo 230 tisíc konkrétních projektů. Porovnání s obdobím rok dříve, tedy červen 2017, to byl skok o 25% bodů. Takže jenom za jeden rok čtvrtina eh, alokací v politice soudržnosti, alespoň tedy čtvrtina našeho eh, fondu, byla předmětem nových projektů, které byly vybrány. Takže tam máme jasné zrychlení, což je povzbudivé. Podíváme-li se na odhady výsledků ze strany členských států, co do tedy výsledků těch projektů, tak členské státy nás informují eh, ke konci roku 2017, že tyto projekty by měly vytvořit 500 tisíc nových pracovních míst a 60 tisíc již, jich již bylo vytvořeno. A že by mělo dojít k podpoře jednoho milionu malých a středních podniků, přičemž eh, jedna čtvrtina těch firm již byla podpořena. Samozřejmě eh, porovnáme-li to s obdobím 7.13, tak zde máme stále mnoho prostoru pro zlepšení. Ale vzhledem k tomu, že máme ještě hodně finančních prostředků na budoucí výběr projektů, tak bych řekl, že celkově za to to ukazuje, že budeme mít velice hmatatelné, velice přesvědčivé výsledky již v druhé polovině tohoto období. Ta o něco méně pozitivní stránka celé věci eh, jsou ty finanční toky jako takové. Členské státy eh, jsou velice pomalé při podávání žádostí o eh, vyplacení náhrad a celé to funguje daleko pomaleji než v předchozím období. Teď jsme zhruba o 5% bodů pozadu. Ve stejnou dobu v programu 7.13 jsme byli na nějakých 18%, výplat teď jsme na 13%, takže je to tempo hlemíždí při nejlepším. Jaké jsou proto důvody? Já vnímám dva hlavní důvody. Ten první je, že nabízíme členským státům ten luxus, že si mohou dovolit být je extrémně pomalé, protože máme uh, systém N plus 3, takový ten všeobecný systém. Což když připočteme k velice štědrému systému předfinancování, znamená, že na členské státy není vyvíjen vůbec žádný tlak, aby ty platby nárokovaly rychleji. Druhý aspekt, který zde vnímám, je, že členské státy museli velice výrazně eh, upravit a museli se poučit eh, ohledně nového správního a kontrolního prostředí, které jsme vytvořili na toto finanční období, což zahrnuje každoroční účetní uzávěrky a zahrnuje to také to riziko pro členské státy, že by mohly čelit celkově finančním korekcím, pakliže nám nepředloží dostatečně jasnou účetní závěrku. A to mělo takový trochu ochlazovací dopad na členské státy které v tom důsledku si dávali na čas a jen velice opatrně nám předkládali eh, své nároky. Pozitivní stránka této věci však je ta, že až doteď eh, máme naprosto nevýdaně nízkou reziduální chybovost za toto období. Za účetní rok 2015-2016 což je ten rok, který se hlavně používá pro účely eh, naší, zpráv, naší výroční zprávy o činnosti, o které vás eh, teď informuji. Máme eh, pouze velice malý vzorek programu nějakých 35 podaných programů, tedy kde byly nárokovány platby a, závěr, a podány uzávěrky. Ale z tohoto malého vzorku jsme došli k závěru, že reziduální chybovost je pouze 0,4 a systémy v členských státech jako takové, vy jste se totiž ptala, paní předsedkyně, zda se můžeme spolehnout na národní systémy, reportovali chybovost 0,02 ne, 0,2%, tak, takže my jsme to revidovali o 0,2% bodu nahoru. Na rok 2016-2017 eh, tam budeme mít podle mě daleko reprezentativnější složení toho programového spektra. Bude to 175 programů, v rámci kterých budou nárokované platby a podány uzávěrky. Aktuálně provádíme revizi všech těchto výdajů, ale orgány v členských státech nám indikovaly chybovost v těchto, v těchto účetnictvích po korekcích 0,8%. Takže opět alespoň co se týká východiska, neříkám, že to platí, toto procento, ale máme zde velice povzbudivé východisko na období 2016 až 17. Vidíme, že ten původ chyb se nejčastěji týká způsobitelnosti v rámci aktuálního období. Už ani ne tolik veřejných zakázek a jen velice insignifikantně se to týká eh, státních dotací. Takže eh, celkově vzato eh, jste viděli, že se nutně musím dostat k závěru, že všechny provedené platby mým generálním ředitelstvím za loňský rok měly při platbě riziko zhruba 1,1%. A tím pádem jsme si velice jisti, že ten sestupný trend v letošním roce eh, je velice markantní v porovnání s loňským rokem. Eh, jak říkám, pro připomenutí, za loňský rok jsme hovořili o 1,9 až 3,7 a tady jsme daleko pod tím a doufáme, že účetní dvůr dojde k podobným závěrům, co se týká tohoto výrazného sestupného trendu. Na období po roce 2020, co jsme si vzali za poučení? No, že jsme na správné cestě co se týká tohoto nového výročního účetního systému a že nebudeme znovu objevovat Ameriku. Takže navrhujeme pokračovat v tom, co děláme teď. Navrhujeme, abychom radikálně začali zjednodušovat tím, že ze všeobecníme zjednodušené nákladové Eh, možnosti, což, eh, se, což nám pomůže vyhnout se sporům o způsobitelnost a navrhujeme, že bychom se vrátili ještě k větší míře disciplíny. Podle nás je toto právě velkou slabinou aktuálního období, tedy ty dopady toho pravidla N plus 3. Takže my navrhujeme na příští období, abychom se progresivně vrátili k N plus 2 a doufáme, že Evropský parlament nás v tomto podpoří. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Paní zpravodajka. Sí, eh, gracias. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu řediteli. Děkuji za prezentaci a za to, že jste se zmínil o tendencích, o těch pozitivních tendencích a také o těch aspektech, kde narážíme na trochu znepokojivý vývoj, jak už jste sám uvedl. Například pokud jde o ta, tu zdlouhavost finančních eh, toků, mě by tady zajímalo, zda pokud jde o ty dlouhé finanční toky, tak zda s vámi, s vaším generálním ředitelstvím členské státy souhlasí v tom, že to období je vlastně až příliš štědře, dlouhé a vede to k těm uh, prodloužením, protože vy mluvíte o tom, že třeba se vrátit k větší disciplíně, ale tady mi není jasné, zda eh, ta chybovost eh, potom nebude nějakým způsobem dočena, zda se skutečně zlepší a zda tím opravdu docílíme lepšího plnění, protože eh, v minulosti nám podobné změny většinou nepomohly. Každopádně, pokud jde o ty informace, které jste nám předložil. A samozřejmě, že můžeme si ještě věci dále vyjasnit bilaterálně, jak už tady zaznělo, tak eh, eh, já tady srovnávám teď eh, výsledky kontrol z let 7 až 13 kde eh, jsme měli určitou reziduální chybovost eh, s tím, že v dalších letech eh, tam je nárůst, což vy jste nazval reportable error rate, Každopádně, když si to vezmeme z hlediska té nomenklatury, o jaké položky se jedná, jsou to položky velice různé a myslím si, že je potřeba si v tom udělat trochu pořádek, abychom viděli, eh, z čeho většinou pocházejí. A pak ještě další věc, eh, zda by bylo možné zaměřit se na to, a my jsme o tom diskutovali i s účetním dvorem, jakým způsobem se účtují a přidělují ty korekce eh, v každém období, eh, programovém období. V DG Regio proběhly korekce v roce 2017 a to jsou často ještě korekce, které se týkají eh, před eh, eh, předchozího období 2004 až 9. A v tom roce 2017 nejsou některé z nich identifikovány v tom slova smyslu, že nevíme, jestli se týkají minulého období nebo toho ještě předchozího. Každopádně je to obrovský časový mm, časová propast, která tady je mezi těmi událostmi a následnými korekcemi. Takže je potřeba si skutečně identifikovat eh, ty jednotlivé položky, abychom věděli, jestli se týkají toho posledního programovacího období a skutečně je přidělit k těm jednotlivým eh, obdobím. Není možné je vykazovat kumulativním způsobem, ale možná by bylo lepší, abychom si toto ještě probrali bilaterálně s panem eh, ředitelem. U těch korekcí nám eh, vždy jde o to, abychom se z nich poučili a zaměřili se na to, jak bychom do budoucna tu transparentnost zlepšili. A Teď ještě se chci zeptat, když eh, vidím výsledky za rok 2017, eh, je tam eh, patrný zrychlenější vývoj, jak už říkal pan ředitel. A vy jste mluvil o tom, že bylo vybráno v tom roce 2017 velice nízké procento projektů a že to přisuzujete tomu velice štědrému, dlouhému období a lhůtám, které máte pro členské státy. Každopádně si myslím, že to procento je poměrně eh, nízké. A už se jaksi překlápíme eh, do té druhé poloviny eh, programovacího období. Dále vidíme, pokud jde o podmínky ex ante, tak ehm, že v touto souvislosti je tady na 500 různých akčních plánů a mě by zajímalo, zda tyto akční plány zda jsou skutečně všechny potřebné a zda jsou eh, členskými státy předem dobře připravené. Další otázka se týká vztahu s Evropskou investiční bankou. Jde mi o kreativní možnosti financování. Mluvili jsme o tom, že bychom jejich eh, poměr chtěli zvýšit, zejména v souvislosti s Brexitem, takže by mě zajímalo, jak eh, o tom uvažujete v DG Regio, zda uvažujete o tak, tom takzvaném blendingovém financování a tak podobně. A další otázka se týká systémů kontrol a řízení. Jakým způsobem aspoň v některých členských státech, v těch, které nás zajímají především, Eh, probíhají preventivní audity, tedy audity, které by měly pomoci předcházet eh, opakovaným problémům. A pokud jde o výhrady, eh, k nímž jste dospěli a vy říkáte, že se vlastně sněžují, tak tady se chci zeptat, ano, například u broadbandu Tam jsou obrovské počty těch příjemců pomoci, ale myslím, že bychom si měli říci, který nástroj by bylo nejlépe použít pro daný účel eh, v období po roce 2020. DG Regio by měl říci, toto je ten vhodný nástroj, ten bychom případně měli navýšit a pokud jde o tu štědrost ehm, toho období N plus 3, vy jste nám to už vysvětlil, pane řediteli, eh, že to vede potom k tomu zrychlenému nárůstu ke konci eh, eh, období. Tak pro tuto chvíli ode mě vše. Generaldirektor Lemaitre, bitte. Pane řediteli, máte slovo. Ano, paní zpravodajko, děkuji. Vy jste se tedy ptala na ty důvody, které jsou příčinou toho pomalého vývoje. Já si myslím, že jsou v zásadě dvojí. A už jsem je zmínil, ale trochu to teď popíšu podrobněji. Od začátku období a zaručili jsme to až do konce období. Máme tříleté období po tom, co jsou stanoveny závazky, v rámci nichž musí členské státy podat žádosti o platbu. A v těch prvotních letech programovacího období to vedlo evidentně e, k tomu, že ten náběh eh, byl velice pomalý, eh, vybíralo se velice málo projektů, bylo to veliké zpomalení oproti roku 2013 a to číslo, které zmiňuji nyní, tedy že v červnu roku 2018 eh, jsme, pokud jde o míru výběru na 63%, tak to porovnávám samozřejmě s tím předchozím programovacím obdobím, a došlo eh, na začátku tohoto období k tomu, že jsme ztratili hodně času. Takže eh, příjemci eh, získávali pomoc mnohem později v porovnání s tím předchozím programovacím obdobím. Také ty žádosti o platbu přicházely později a členské státy měly totiž možnost zvolit si tento velice pomalý postup podle současného regulačního rámce. Já tudíž předpokládám, že pokud jde o finanční toky, tak eh, vlastně nedosáhneme té úrovně roku 2007 až 2013, že konzistentně do konce tohoto programovacího období bude ten vývoj pomalejší, ale zároveň chci zdůraznit, že je tady dobrý důvod eh, pro tu finanční pomalost a to jde o to, že máme mnohem lepší, silnější eh, systém, který v sobě má eh, zabudovanou takovou pohrůžku pro členské státy v tom slova smyslu, že můžeme eh, můžeme potrestat vlastně čistými finančními korekcemi což dříve možné nebylo. A teď tedy na základě prvních indicí, které máme k dispozici z těch závěrek za roky 2015, 16 a 16 a 17, tak na základě těchto informací vidíme, že členské státy eh, jsou mnohem důkladnější, pokud jde o nárokované výdaje. A to se následně promítá do nízké chybovosti. Tím se dostávám k vaší otázce týkající se terminologie. Velice rádi vám předložíme krátké písemné vysvětlení jednotlivých termínů, které používáme. Vy jste hovořila o vykazované chybovosti, reportable error rate. Tato chybovost je chybovost, kterou eh, auditoři na úrovni členských států sami zjistí a zjistí to ještě předtím, než sami nastaví finanční korekci v rámci vnitrostátního systému. Ale my vám samozřejmě poskytneme všechny definice i definici toho ústředního termínu, kterou máme nastavenou mm, pro eh, výroční zprávu Ten klíčový termín to je risk at payment, tedy riziko při platbě. Eh, jde vlastně o všechny platby, které uděláme za kalendářní rok od ledna do prosince, v tomto případě v roce 2017. A pokud jde o korekce, tak i tady vám velice rádi poskytneme podrobné informace o tom, v jakém finančním období eh, došlo k těm korekcím, respektive k jakému období se ty korekce vztahují. Jenom musím říci, že tady je zásadní rozdíl mezi eh, lety 2013 a 2020, protože od roku 2007 až 2013 jsme měli čísla pouze kumulovaně, byly to kumulované korekce za celé období, zatímco nyní jsme zhruba e, na 9 miliardách, pokud jde o korekce nastavené členskými státy a na úrovni zhruba 4 miliard, pokud jde o korekce, které nastavuje přímo komise na základě svých zjištění. V roce 2014 až 20 je ta situace jiná, protože ty národní systémy a národní auditní úřady požadují provedení finančních korekcí již řídícím orgánem v rámci jednoho účetního roku. A to znamená, že vlastně máme k dispozici čísla, výsledky za každý jednotlivý rok, máme zjištění na národní úrovni a k tomu výsledky eh, případných zjištění komise, protože my můžeme dospět k závěru, že reziduální eh, Chybovost je i po nastavení vnitrostátních korekcí stále nad eh, úrovní 2% a proto můžeme žádat další korekce. Takže eh, my vám na konci každého roku můžeme dát eh, korekce za každý jednotlivý rok. Pokud jde o podmínky ex ante, tak zde si myslím, že ten systém funguje dobře. Osvědčil se i když eh, to nebylo snadné ho spustit a provádět ho na straně jak členských států, tak komise. Těch podmínek je totiž celá řada a je tady celá řada podmínek, které nebyly splněny na začátku programovacího období a proto ten systém, jak byl nastaven pro roky 2014 až 2020, byl postupně eh, spouštěn a bylo tam nastaveno období až do roku 2016. Eh, do této doby bylo potřeba splnit podmínky ex ante podle akčních plánů. Těch akčních plánů bylo více než 600 eh, ze všech členských států, takže tím potvrzuji to vaše vysoké číslo a to, že to je tedy veliká byrokratická zátěž. Ale v tuto chvíli už jsme v situaci, kdy vidíme, že to byla opravdu eh, legitimní hrozba nebo taková pohrůžka pro členské státy, protože teď máme, kdy eh, teď řešíme pouze několik málo případů, kdy členské státy nesplnily podmínky ex ante. Jenom u několika málo členských států jsme pozastavili platby kvůli tomu, že podmínky ex ante nejsou splněny. Týká se to u programu eh, doprava v Extramaduře a ještě eh, dvou dalších programů, kde jsme zaslali oznámení předcházející pozastavení plateb členským státům a teď čekáme na reakci členských států. Ale když se vezmete, že původně eh, tam to číslo bylo mnohem, mnohem vyšší, tak to myslím ukazuje, že členské státy se skutečně zalekly a Eh, začali si dělat doma pořádek. A do budoucna navrhujeme u určité formy těch předběžných podmínek se trvat. Chceme to tak nechat i pro příští období, ale chceme jejich číslo, jejich počet zásadním způsobem omezit. Chceme se také vyhnout eh, do budoucna používání akčních plánů, protože Nechceme, aby nám členské státy eh, dávaly žádosti o proplacení, které by se týkaly nesplněných předběžných podmínek eh, i v tom příštím období. Takže chceme učinit toto zjednodušení, ale tak, eh, abychom zachovali to, co je v tom mechanismu užitečného. A pokud jde o Brexit, a vy jste zmínila i blending, tak tady se omlouvám, tady jsem to úplně nepochopil, ty vaše otázky. V tuto chvíli, to musím říci, se v auditní práci soustředíme především na to, co označujeme za takzvané preventivní systémové audity. Jak už řekla paní předsedkyně, jejich cílem je zajistit to, aby národní systémy byly skutečně dobře funkční a poskytovaly spolehlivé výstupy. Takže tady sledujeme o to, jak funguje řídící orgán a jakým způsobem eh, funguje interní audit v okamžiku, kdy dostaneme roční závěrku. A ještě bych této věci doplnil, že výhrady, které jsme eh, podali k letům 2014 až 2020, se týkají povětšinou řídicích orgánů, eh, které nejsou jaksi prvotřídní kvality, jsou tam slabiny a my je považujeme za mm, eh, dostatečně eh, riskantní proto, abychom přistoupili k desetiprocentnímu pozastavení plateb. Takže to k našim výhradám a pokud jde o ty základní slabiny, které tam vnímáme, tak většinou jde o otázku způsobilosti, to je pravda, a za druhé velice často o veřejné zakázky a jejich kontrolu. A na závěr bych se zmínil o velice správné formulaci z vaší strany. Řekla jste, je to velice legitimní, že byste se přála vidět, kolik očekáváme příjemců, jakou podporu bychom jim vypláceli, jaké různé druhy investice bychom do budoucna zvažovali. Já si myslím, že ta situace je nyní mnohem lepší než v minulosti je to transparentnější, máme otevřenou datovou platformu, která je otevřena všem občanům. Třikrát ročně provádíme aktualizaci na základě posledních informací o členských států a tím pádem máme k dispozici dostatečně bohaté informace o pokroku, pokud jde o počet příjemců, jednotlivé podporované oblasti a můžeme samozřejmě také srovnávat mezi jednotlivými členskými státy a můžeme srovnávat jednotlivé státy s unijním průměrem. A pokud jde o výhled do budoucna, chceme navrhnout, že bychom Může by členské státy poskytovaly údaje každé dva měsíce, to znamená, že bychom tu aktualizaci mohli provádět ještě častěji po roce 2020. Děkuji. Děkuji. Já mám ještě několik otázek. Když se podíváme na eh, ty počty v regionálním přítelství regiony a eh, ve srovnání s ehm, rozvojem venkona, tak je to 3,7 procenta nižší. Takže ty eh, řídící orgány jsou šikovnější než ostatní, dělají to lépe. Jak si to sami vysvětlujete? Eh, generální ředitelství eh, Agrár koriguje dvě třetiny, eh, počet rozvoj venkova pětinu. To je tedy moje první otázka. Jak to srovnání vidíte? Dále se dru týká u 40% tendru v Polsku a 6% v Maďarsku, tak tam je jedna, jediná firma. Vy jste um, řekl, že uh, nikdo nemůže tedy vysvětlit, proč je v Polsku a Maďarsku jenom jedna firma, která je schopna odvést tuto práci. už jsme u Maďarska, je nejhorší země, těch finančních korektur. Je tam 43% mm, eh, mm, finančních korekcí, jinde to vypadá úplně jinak. Jak je to teda vypadá s Maďarskem? Co se týče té nárokovatelnosti, eh, eligibility, to je nový problém, je to zajímavé že u veřejných zadá, zakázek jsou chyby, to chápu, ale u nárokovatelnosti Eh, to souvisí s refinancovanými regiony. Jak vysvětlujete problému té eh, nárokovatelnosti? Jaké projekty by se měly financovat? které vyvolávají, které projekty tedy vyvolávají výzvy pro ty orgány samotné. Nějaké další eh, přihlášky do diskuse tady nemám, proto vám ještě jednou dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. My velice rádi eh, poskytneme písemné odpovědi ještě. Mm, Takže tady padla celá řada otázek otevřených. Děkuji, že nás srovnáváte s DG Agri s kolegy z DG Agri, kteří tady částečně ještě jsou. Co je tedy srovnatelné? Není to srovnatelné, se, nemáme nic srovnatelného s přímými platbami. Já bych byl opatrný s tím srovnáváním, protože nemáme ještě mm, všechny údaje, co se týče e RDF a kohezní fondu ta chybovost, kterou jsme certifikovali v naší zprávě o činnosti 2017, se týká účetního roku 2015 až 16 a jenom 35 operačních programů z 300 podali výroční eh, účetní uzávěrky mm, za 2015 a 16 vzhledem k pomalému začátku toho období. Takže z toho nechci extrapolovat. Pravděpodobně to byli ti nejlepší žáci, abych tak řekl, v tom starém období. Nejsem si jistý, že tě 3, něco procent souvisí s tím starším obdobím. To souvisí s rokem 2014, ne? Proto jsem chtěl být opatrný. My vidíme, že to, co hlásí auditní orgány 20, 16 až 17, když budeme mít reprezentativnější čísla o operačních programech, eh, jejich účetních uzávěrkách, tedy víc než polovinu všech 175, tak Teď jsme nad 0,8% chybovosti a budeme to muset ještě ověřovat. Možná že dojdeme k, z ke zjištění, které bude vyšší než 0,8. A stále nebudeme mít pokryty všechny operační programy. Nechci tedy spekulovat o tom, kde skončíme celkově. K těm eh, jediným uchazečům byli jsme aktivní. Je tady teď externí studie, která probíhá protože chceme prohloubit analýzu a tato studie bude finalizována do konce tohoto měsíce. Takže budeme připraveni teda prezentovat naše zjištění. Mezitím jsme se obrátili i na maďarské orgány, abychom požádali i o jejich názor. Eh, jeden, eh, jedna zajímavá odpověď, kterou jsme dostali od eh, maďarských orgánů, ale to je jenom tedy um, taková anegnota. Můžeme mm, to projít do detailů. Ty odpovědi maďarských orgánů, až vám budeme prezentovat zjištění té externí studie že tedy jeden uchazeč je méně běžný u evropských fondů než u národních, tedy v případě Maďarska. Takže se na to můžeme dívat různými způsoby. Finanční korekce eh, v Maďarsku, mm, pokud mohu, tak bych odpověděl písemně, protože eh, neznám ta čísla, která eh, zmiňujete. A Mm, na závěr, co se týče slabin eh, u selekčních kritérií eh, proje- projektů, jednotlivých projektů, u řídících orgánů, ano, to je něco, co stále je, mm, často tedy eh, nacházíme a je možné, proto je trošku překvapivé, zkušenosti, eh, které by měly mít ty řídící orgány, ale poměrně hodně ehm, Často ty, ty orgány v členských zemích zjišťují něco, co, často souvisí s národními pravidly což ukazuje, že se musíme eh, na začátku příštího období pokusit vyhnout se tomuto známému fenoménu, takzvanému gold plating, to znamená eh, přidávání národních pravidel pro nárokovatelnost k těm evropským. A chceme upozorňovat členské státy na tento fenomén a na problematiku nárokovatelnosti, která z toho vyplývá. Děkuji vám. Děkujeme vám. Ehm, mm, my e, si myslíme, že tedy e, máme stále potřebu si tyto informace vyměňovat, co se týče Polska, Maďarska, Řecka jsme mm, rádi, že tady jste, že jste připraveni odpovídat na naše otázky, takže eh, teď bych chtěla mm, pozdravit paní Mišu z DG Migration Home Affairs, eh, kterou eh, doprovází pan Killer z DG NIA e a pan Dance z DG DEFCO. Paní Mišu, máte slovo, prosím. Good afternoon. Dobré odpoledne. Eh, paní předsedkyně, dámy a pánové, eh, je mi velkou ctí, že tady mohu být a mm, chci vám poděkovat za příležitost, abych mohla tedy si vyměnit názory s tímto výborem k absolutoriu za rok 2017, kdy jsem se stala generální ředitelkou tohoto DG. To byl březen 2018. Jsem velice ráda, že vedle mne je můj kolega z DG Devco a DG NIR. A chci vám říci, že náš rozpočet DG.com je, jsou 2% celého rozpočtu a ehm, dobře funguje synergie s dalšími DG, a, ehm, jsou tam další fondy z dvou generální ředitelství, které jsou zde vedle mě. A jeden z mých prvních mm, priorit, jeden z mých prvních úkolů eh, bylo podepsat um, deklaraci eh, Declaration of Assurance DAS rok 2018 a tady se opírám o ujištění mého předchůdce. V tomto loňském roce eh, to byl jeden z let, který byl velice náročný pro DG Home ale se trvalým úsilím jsme se snažili rozvíjet naše politiky a dosahovat našich cílů. A budeme v tom pokračovat eh, v naší eh, usilovnou kolektivní prací. Čeho bylo dosaženo? Podařilo se nám nám splnit naše komplexní politické cíle, navrhli jsme novou legislativu, revizi stávající i celou řadu nelegislativních opatření. Máme, tři, proběhlo 313 řízení o přijetí v roce 2017 ve srovnání s 283 v roce 2016. Vedle intenzivní legislativní práce jsme koordinovali akční eh, programy a mm, operace v členských zemích Eh, především v Řecku a v Itálii. Ve snaze pomoci těmto členským zemím efektivně reagovat na migrační výzvy, jsme reagovali cíleně, poskytli jsme zvýšenou finanční podporu dvou členským zemím a eh, agenturám. Také jsme dosáhli pokroku v, při posilování ochrany naší vnější hranice, konkrétně um, spuštěním Evropské pobřežní eh, stráže, ehm, což je předpoklad pro fungování šengenské, Schengenu. Spolupráce s eh, hlavními zeměmi původu a tranzitu ehm, to jsme posílili s cílem redukovat nelegální migraci a e, zlepšovat výsledky admisí a návratu. Ve všech těchto oblastech jsme koordinovali naše úsilí interně v komisi se všemi službami komise, to jsem řekla na začátku a myslím, že já e, osobně jsem měla tu mm, čest být koordinátorkou e, komise Eh, a říci vám, že komise skutečně v této oblasti eh, působila jednotně, interně i externě. Co se týče podpory návratu, více než 19 tisíc eh, lidí dostalo reintegrační pomoc před nebo po návratu, kofinancovanou z Fondu pro azyl, migrace, migraci AMIF. Současně mm, naše, pokračovala i naše práce v oblasti um, docela azylu. Více než 90 eh, žadatelů bylo relokováno, 20 tisíc osob, kteří potřebují um, mezinárodní ochranu, tak bylo přesídleno v členských zemích. V v srpnu 2018 32 tisíc lidí využilo přesídlovacích programů kofinancovaných z AMIF. Členské státy se také zavázaly, že přesídlí 50 tisíc míst pod novým programem spuštěným v roce 2017, který skončí v říjnu 19. Abychom umožnili integraci migrantů v Unii AMIF, podpořil implementaci 2500 lokálních, regionálních, národních eh, integračních politik, což je asi 30 to čísla z předcházejícího roku. Posílili jsme synergie mezi AMIF a strukturálními fondami, spolupracujeme úzce s kolegy v oddělení pro zaměstnanost, regionální i městskou politiku a pomohlo nám to připravit návrh komise na příští MFF. V oblasti bezpečnosti eh, jsme pokročili v boji proti terorismu, radikalizaci, organizované zločinnosti, pašování lidí. Připravujeme rozpočet opatření boje proti terorismu, což jsou akční plány na ochranu veřejných prostorů, ehm, eh, jaderných i dalších hrozeb, které přijala komise v říjnu minulého roku. Už se spolupracujeme s internetovými firmami, abychom e-, eliminovali teroristický obsah online. Vyvinuli jsme nový akční plán pro eh, drogy, abychom cíleněji bojovali proti organizované zločinnosti. V neposlední řadě jsme podpořili členské státy, aby více využívali existující nástroje, jako je výměna informací EU. Naše úsilí se vyplatilo. Členské státy příklad konzultovali Schengenský informační systém eh, více než 5 miliardkrát v roce 2017 ve srovnání s rokem 2016. V roce 2017 zpráva o, mm, výroční zpráva o činnosti dává detailní informace o všech úspěších z roku 2017 a kde byly e, nutná kvantitativní data. Zpráva také analyticky vysvětluje, jaké zdroje byly použity a jak proběhla implementace. Celkový rozpočet, včetně agentur, který zpravoval DG Home, byl vyšší než finanční programy. A co se týče těch čísel, tak si všimněte, minulý rok bylo více než 15, 15 16 byl velký nárůst, v roce 2017 jsme zůstali na stejné úrovni jako v roce 16. Odhadovaná celková ohrožená částka, ohrožena tedy Samozřejmě je větší, 12 milionů a zbytková chybovost je pod dvěma procenty. Některé specifické oblasti e, jsou ale nad dvěma procenty a vyvolaly pět výhrad v souladu se pravidly komise. Již jsme zavedli akční plány pro čtyři výhrady k finančním programům větší monitoring, preventivní kroky, e, vymáhání e, mm, e, ne, ne, mm, špatně vyplacených částek. Pokud je výhrada ve výši 2,5 milionů, očekává se, že výhrady klesnou na 3 na, do konce tohoto roku. Budeme mít um, dočasného ředitele a uh, bude následovat vyjádření účetního dvora k účtům za rok 2016. Takže velice pečlivě sledujeme situaci Fažo. Pokud um, budu mít možnost později se tomu vyjádřím ještě jednou. Je důležité zdůraznit, že tyto výhrady znamenají, že velice aktivně mm, pracujeme, věříme, že to představuje um, výtku prevence, jak řekl můj kolega. Um, I v oblastech, na kterých pracujeme, je důležité zvýšit naše úsilí v oblasti auditu ex ante i ex post. Korekce, eh, myslím, eh, povedou k preven- kultuře prevence, kdy členské státy budou vědět, že pokud to bude potřeba, tak ty částky se budou vymáhat. Implementace rozpočtu byla nicméně pozitivní. Většina indikátorů ukazuje dobré výsledky jako je efektivní kontrola, eh, mm, indikátory grantů. Národní programy AMIF a Security nyní eh, rychle postupují, veškeré kontrolní systémy jsou vytvořeny a plní své úkoly. Provádíme intenzivní monitoring a dokončili jsme předběžné hodnocení programů si nového MFF. Chci zdůraznit, že v rámci programu SOLID 2013 máme 678 národních programů, 11 z nich je stále otevřených, teď jich je jenom 8. Abychom, aby eh, evropské fondy byly cílené do politických priorit, tak jsme navrhli řadu změn rozpočtu a revizí národních programů. Ve výroční zprávě jsme již uvedli, že to je asi 70 revizí. Finanční třeba tohoto portfolia se také odrážejí v nedávném navýšení financování pro migraci a řízení hranic a v novém MFF vidíte, co jsme navrhli abychom byli schopni efektivně reagovat na migrační a bezpečnostní výzvy. Naši, náš personál musel být posílen. Eh, jak víte, na konci roku 2017 moje oddělení mělo 556 zaměstnanců a naše politika, naše operační agenda zůstává i velice plná. A proto stále Eh, si stanovuji prioritu plnit, dosahovat výsledku a současně jsem si vědoma, jaká jsou celková omezení. Abych to schrnula, eh, podařilo se nám eh, rozvíjet naši politiku, podporovat oper, pro, opatření v terénu a velice pečlivě sledovat implementaci a zprávu rozpočtu na základě důkladného eh, hodnocení potřeb. Ve své roli eh, budu mm, spolupracovat s vámi a mohu vás ujistit, že mm, potřebujeme proaktivní přístup, potřebujeme zvýšit naše kontroly, zintenzívnit a současně agenda, o které mluvíme, oblasti, kde pracujeme, to velmi ambiciozní, eh, velice náročné, musíme mít výsledky a budeme je mít. A já vám chci poděkovat za pozornost a těším se na vaše otázky. Děkuji, paní Misu. Eh, pan Coin by to chtěl ještě doplnit? Tak ne, tak až po otázkách. Tak paní zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám paní Mišu jako novou generální ředitelku generálního ředitelství, které se musí utkat s obrovskou výzvou. Dnes můžeme s uspokojením říci, že evropští občané pozitivně vnímají, že Evropská unie dělá to, co se od ní požaduje. Samozřejmě, že situace není jednoduchá, věci se často mm, eh, v této oblasti zhoršují a také velice dobře, že máme v čele tohoto generálního ředitelství eh, takto kvalitní eh, ředitelku. Takže přeji vám hodně štěstí ve vaší práci a budeme vás podporovat. Nejprve bychom se podívali na otázku vývoje v nejbližším sousedství Evropské unie. Vy jste hovořila o situaci, řízení situace v krizových regionech, zejména z hlediska migračních toků a my víme, že to má obrovský dopad na veřejné mínění, eh, lidé jsou znepokojeni, vzniká dojem, že Evropská unie nedělá dost a není schopná se postavit této hrozbě. Pokud jde o tuto uh, diskuzi, my jsme mluvili o tom, že by mohl vzniknout eh, ten trastový fond, eh, svěřenecký fond. Eh, diskutovali jsme o tom. A víme, že v tuto chvíli tam ještě některé věci nejsou úplně dokončené, pokud jde o financování, kontrolu financování, nastavení transparentnosti u takto delikátní záležitosti, jako jsou eh, tyto fondy, které by měly nějakým způsobem řídit migrační toky. Takže souhlasím s vámi, paní eh, Myšu, eh, že tady nejde jenom o to, abychom měli dostatek peněz, Eh, jde tady totiž také o to, že eh, navzdory eh, poskytovaným dotacím a částkám a spolupráci například s Tureckem, navzdory dalším společným operacím, které probíhají, tak veřejné mínění není příliš pozitivně nakloněno celé věci, takže se chci zeptat, eh, moje první otázka, jakým způsobem spolupracujete a pracujete na tom, abyste zlepšili tu reakční část eh, vaší práce, abyste tím vás nechci nějakým způsobem samozřejmě vinit, eh, ale aby nebyla ta evropská migrační politika veřejnosti vnímána čistě jako reakční, reagující na již vzniklé krize, bylo by dobré, aby se paralelně s okamžitou reakcí na krizi rozvíjel mm, i nějaký systém eh, spolupráce eh, ve střednědobém a dlouhodobém hledisku. Takže je třeba si uvědomit, že tady se směšují okamžité potřeby i potřeby finanční a tady se samozřejmě parlament vždy snaží nabídnout eh, svoji podporu pro to, abychom na tyto eh, okamžité požadavky a krizové situace mohli reagovat, ale na druhé straně je samozřejmě potřeba zcela jasně říci, že není možné, aby peníze mm, proudily bez jakékoliv eh, kontroly. Je tady ta veliká kritika, pokud jde o Turecko, Libii, eh, a to již nemluvím o dalších oblastech eh, Alžírsko, Tunisko, Maroko, kde také byla nedávno mm, evropská delegace před dvěma týdny. Toto jsou velice citlivé oblasti, kde dochází k investicím, k velkým závazkům ohledně plateb a také potřeba zajistit opravdu důkladnou transparentnost. A další otázka, i když vy jste na to už vlastně trošičku mm, odpověděla, Um, to, ta se týká toho, jakým způsobem eh, může Evropská unie lépe reagovat na současnou krizovou situaci, současné požadavky, co konkrétně eh, si myslíte, že je potřeba nyní eh, udělat i třeba v oblasti personální. Další otázka, jakým způsobem vzhledem k současnému tlaku i tomu tlaku rozpočtovému, protože v příštím VFR my vidíme, že jaké budou ty, ty částky k dispozici, tak jak zajistit dostatečnou eh, efektivitu, efektivní plnění rozpočtu a jak zajistit, že investované prostředky do různých projektů a programů budou mít jasnou přidanou hodnotu, tak aby to i viděli evropští občané. Protože zdá se, že teď nám chybějí skutečné ukazatele, indikátory, eh, například u relokačních programů, přesidlovacích programů. Chybí nám konkrétní eh, informace k některým eh, zranitelným skupinám migrantů, ať už jde o ženy nebo nedoprovázané děti. Tady je celá řada otazníků a vy otázek, na které budeme muset najít odpovědi. Je potřeba zlepšit monitorování v této oblasti, abychom věděli, o jaké počty se jedná a jakým způsobem reagujeme jednak prvotně na vzniklou krizi a jednak dlouhodoběji protože musíme uvažovat skutečně i o tom delším časovém horizontu. Nejde jenom o to, že ty lidé přijedou v tomto okamžiku, ale je potřeba mm, zvažovat, eh, jaká bude jejich situace mm, i do budoucna. A další věc, eh, máme tady konkrétní čísla, vy jste je zmiňovala, vysvětlovala jste to. Týká se to řízení rozpočtu a některá ta čísla, jak vidíme, nesedí. V jedné části se hovoří o 140 milionech, pardon, 150 milionech, které vaše útvary spravují v oblasti migrace a bezpečnosti a pak je tam další číslo, kde se hovoří o obecných politikách podpory a to už je 3,2 miliard v závazcích. Eh, takže kdybyste mohla trochu objasnit eh, ta, ta různá čísla, ono to souvisí s tou potřebnou transparentností, abychom opravdu věděli, kolik těch peněz eh, budeme mít v závazcích. Vy jste mluvila o těch obrovských potřebách a požadavcích vzniklých za současné situace. To musíme řešit, ale na druhé straně je potřeba, abyste nám eh, vysvětlili, jakým způsobem zlepšit ten současný eh, stav eh, u finančních závěrek. Dále dochází ke spoždění plateb. A následnému vymáhání prostředků k tomu došlo už v roce 2014 a 15, ale zdá se, že tam žádný pokrok nenastal od té doby. A pokud jde o případ spožděných plateb, tak i tam vidíme, že to byly částky poměrně značné byť eh, to představuje pouze 2% rozpočtu, ale částky jsou to opravdu obrovské a ta transparentnost je tady potřebná. Je potřeba, aby se tyto, mm, tato spoždění vysvětlila. A k tomu, eh, co se týká DG, DEVCO a NIR, jakým způsobem spolupracujete v oblasti migrační politiky, jaké synergie jsou nastaveny z DG eh, Home. Pro nás je to velice eh, důležitá mm, problematika, protože je potřeba, abychom eh, sladili rozpočty jednotlivých generálních ředitelství a nastavili maximální synergie i to posílí důvěru v naše eh, kroky. A eh, ještě na eh, DG, Devko a NIR chci se zeptat, jak si myslíte, že bychom mohli zlepšit tu bezprostřední reakci na krize, které vznikají na hranicích a zda si myslíte, že to, že se věnujeme hlavně tomu hašení těch bezprostředních krizí, zda nás to nějak neodklání od eh, dlouhodobých projektů v oblasti politiky sousedství a politiky rozvojové pomoci. Děkuji. Frau Generaldirektorin, bitte. Eh, thank you. Paní ředitelka, ano, děkuji. Děkuji za vaše úvodní slova a děkuji také za to, že díky vašim otázkám mám nyní možnost eh, se podívat na to, co přesně děláme, jakým způsobem to děláme a co plánujeme do budoucna. A myslím si, že eh, vše, eh, o čem jste mluvila, mm, to vše vždy řešíme komplexně i s vámi, s Evropským parlamentem. Takže nejprve eh, bych se odrazila od té vaší poslední otázky, tedy eh, jak dlouho eh, budou lidé se trvávat v těch táborech mimo Evropu. Souvisí to tedy s tím, nakolik vnímáme migraci jako výzvu nyní a řekněme za rok za dva, za čtyři. Kdybychom si vzali vývoj za poslední dva dny a podívali se na to, co se odehrálo v Sýrii, nebo co by se tam mohlo ještě dále odehrát, nebo když se podíváme na to, k čemu dochází v Libii, tak vidíme, že není možné eh, abychom byli spokojeni. Řekli jsme si, že jsme udělali vše, co bylo potřeba, protože ta krize je skutečně eh, přetrvávající. Od roku 2015 Evropská unie, Evropská komise a veškeré útvary komise, ať už je to DG Home, DEFCO nebo NIR či Eh, DG pro rozpočet. Eh, v podstatě tady veškerá generální ředitelství spolupracovala a to v takovém rozsahu, že sama bych si to ani nikdy předtím nedokázala představit a to už máme v komisi kariéru 27 let. Snažili jsme se tedy řešit eh, věci interně, eh, legislativou, operačně, operativně v hotspotech. Před eh, dvěma lety jsme začali spolupracovat s třetími zeměmi. Vypracovali jsme si externí investiční plány, které odpovídaly našim plánům interním. A cílem naší práce je spolupracovat s třetími zeměmi původu, třetími zeměmi eh, tranzitu. A smyslem naší práce je zjistit, jaká připravit cílená řešení, která bychom mohli zrealizovat a, a současné problémy vyřešit. A já to vnímám tu situaci víceméně pozitivně, protože když vezmeme to vše, co jsme udělali, co jsme podnikli, tak eh, opravdu mohu říci, že se nám daří problémy řešit způsobem, eh, který odpovídá eh, zásadám naší práce, protože dnes už neřešíme tak obrovská čísla migrační krize. Letos v létě ta čísla, zejména v Itálii, byla nižší než v posledních letech i nižší než v roce 2015, takže ta dnešní čísla eh, spíše vypovídají o tom, že v oblasti probíhá politická krize a ta se samozřejmě musí řešit také, a především tím, že se shodneme na tom, co už máme k dispozici, jaké návrhy máme, od kterých se chceme odrazit eh, a jak chceme řešit eh, ty, kteří přicházejí, jak solidárně eh, migranty zajistit, kolik lidí tady může v Evropě zůstat, kolik jich musíme vrátit, za jakých podmínek, eh, do jakých bezpečných zemí je můžeme vrátit a tak dále. Toto všechno spolu souvisí. Souvisí to s těmi návrhy, které máme na stole a s těmi opatřeními, která jsme již prosadili, ať už interně nebo externě. A teď k té otázce, zda panuje dostatečná transparentnost. Eh, vy jste zmínila Turecko v této souvislosti, paní mm, eh, zpravodajko, tak musím říci, že my začínáme vlastně s druhou tranší. Tady jsou odpovědní kolegové z DG NIR a Já to teď vnímám tady trochu z druhé strany v DG Home a musím říci, že ta spolupráce probíhá opravdu velice efektivně. A ono tady nejde o Turecko, ale jde o uprchlíky v Turecku, kterých je tam 3,5 milionu v současné době. A Nerada bych se mýlila, ale myslím si, že pokud v příštích měsících se situace v Sýrii zhorší, tak zjistíme, že do Evropy možná se spožděním dvou, tří měsíců začnou přicházet další lidé. Takže my se snažíme společně s členskými státy a kolegy, kteří vám to mohou mm, potvrdit, tak se společně snažíme využít eh, projektů, které by nám pomohly dospět k udržitelným řešením, ať už je to v oblasti vzdělávání, poskytování zdravotní péče v rámci Turecka. A já se skutečně nedokážu představit, jaká by eh, panovala situace v Evropě, kdybychom byli v situaci před eh, třemi lety a nepostupovali eh, tak, jak jsme se nakonec rozhodli postupovat. A podobně to vlastně platí u Libie. To není třetí bezpečná země, nicméně jsme se v případě Libie snažili eh, u, v oblasti pobřežní stráže situaci zlepšit. Snažili jsme se pobřežní stráž eh, eh, proškolit, zapojili jsme útvary OSN, společně s nimi jsme se pokusili situaci v Libii zlepšit. A v tuto chvíli tady vidím dvě řešení. Vy jste se mě ptala na to, jak tu situaci vnímám, takže bych mohla říci, konkrétně eh, se podívejme na letošní léto, vidíme, že ve středozemním moři stále připlouvají eh, lodě a na evropské úrovni se nedělá dost. Ale tady chci říci, že je pro nás důležité, a je to důležité, myslím, pro všechny evropské instituce, eh, že Nesedíme se založenýma rukama, skutečně jednáme, používáme proto všechny prostředky a snažíme se přesvědčit členské státy, aby se podíleli na tomto celoevropském projektu solidárně, aby vzali svůj díl odpovědnosti a aby společně hledali řešení pro tyto ohrožené eh, lidi. Není možné mm, mm, říci, že zítra příliv migrantů do Evropy skončí ale musíme zapojit všechny politiky, které máme, ať už jde o eh, reformu azylu, ať už jde o návratovou politiku nebo přemysťování, různé legální cesty migrace, rozvíjet je více než doposavat a tak zajistit, že tato krize přestane být krizí, ale začne být řízenou situací. Je potřeba, aby všechny politiky spolupracovaly. Vy jste to sama říkala a ono eh, se to odráží i v tom VFR. Nemůžeme říci, že eh, celý problém má na starosti se svým rozpočtem DG Home. My nemůžeme řešit celou migraci. Potřebujeme samozřejmě partnery mezi třetími zeměmi, ale Zároveň se jednotně musíme shodnout eh, na tom, co jim chceme říct, jak s nimi chceme spolupracovat, jaké podmínky eh, v třetích státech chceme nastavit eh, pro to, aby se vyřešily primární příčiny problémů, které eskalovaly v roce 2015. Pokud jde o výkonnostní ukazatele, tak Tady si myslím, že v té výroční zprávě a díky DG pro rozpočet a díky dalším útvarům a také díky pomoci Evropského parlamentu, když jsem se podívala do loňských dokumentů, vlastně k absolutoriu, tak tehdy jste řádali lepší vykazování, lepší transparentnost a my jsme se na to zaměřili. DG pro rozpočet a celá komisle, myslím, předloží to výkaznictví v té podobě, jak jste to eh, požadovali již tento měsíc. Výkonnostní ukazatele, těch je celá řada, tak eh, ty jsou samozřejmě orientační. Nechci tvrdit, že bychom se neměli dále zamýšlet nad tím, jak bychom mohli eh, tu situaci zlepšit a do řízení finančních toků a účetnictví zapracovat eh, změny. Ať už se to týká eh, přesidlování nebo zranitelných skupin. My jsme vydali celou řadu zpráv, ať už jde o relokace, přesidlování, nebo ať už jde o to, jak eh, řešit případy zranitelných migrantů i na webových stránkách našeho DG najdete všechno, co děláme, pokud jde o země, kde působíme. Takže myslím, že se nám už podařilo rozpracovat celou řadu nástrojů a na tom bych asi uzavřela své vystoupení. Teď eh, zní tedy otázka, zda tím vším řešíme obavy, které mají naši občané. Musím říct, že se skutečně maximálně snažíme. Na druhou stranu potřebujeme zapojit celou řadu různých aktérů, proto, abychom opravdu problémy vyřešili a já jako evropská úřednice eh, musím zajistit, že se nám podaří najít řešení a zavést opatření, která budou v terénu funkční. Samozřejmě, že se snadno zaplatí jedna loď navíc nebo dělají nějaké drobné změny, ale vy jste to sama velice dobře řekla, že celá situace je natolik komplikovaná, že jedině tehdy, když budeme spolupracovat, tak můžeme současnou situaci zlepšit. A já jsem připravena s vámi všemi maximálně na zlepšení situace spolupracovat, budu se snažit eh, dosáhnout zlepšení všech výkonnostních ukazatelů. Děkuji. Děkuji paní Myšu za tyto odpovědi, ačkoliv já se domnívám, eh, že tady nejde jenom o DG pro rozpočet, které by nám mělo eh, nabídnout zlepšení těch ukazatelů ale vy jste generální ředitelkou, zástupkyní Evropské eh, komise a jste tedy na jste tedy vysoce postavenou úřadnicí a musíte tedy řešit i politické krize. Když se vezmeme vývoj v posledních eh, měsících, reakci veřejného mínění, eh, dochází k vyloďování stovek lidí na pobřežích eh, jižních států. To je problém nejenom členských států, je to i problém evropských institucí a právě proto potřebujeme eh, řešení ze strany evropské, eh, evropských institucí. A pokud je to krize politická, ke které dochází, tak samozřejmě potřebujeme i politické řešení vašeho eh, generálního eh, ředitelství. Současná situace je, myslím, eh, důkazem selhávání současného systému. Děkuji. No. Paní Mišu, prosím. Já souhlasím eh, s tím, že to je selhání, ale je to selhání systému. A já jsem samozřejmě um, generální ředitelkou, jsem úřednicí a nejsem ministriní, proto a také nejsem poslankyní, takže to jsem chtěla říci. Samozřejmě, bylo to selhání. A než se tomu budu věnovat, tak chci říci, že eh, si tři nebo čtyři akce byly úspěšné. Během léta byly čtyři čluny, kde bylo mnoho migrantů a nám se podařilo najít solidaritu členského státu, jistého členského státu a podařilo se nám vyhnout krizi nebo selhání. Otázka pro nás dnes a pro mě, na mě jako generální ředitelku, je, co, jak se z toho mohu poučit, z tohoto selhání. A co lze dělat na jeho nápravu. My pracujeme na základě závěrů Evropské rady, abychom um, Mm, pracovali na těchto koncepcích, které eh, jsou před námi. Komise navrhla celou řadu dokumentů, spolupracuje s členskými státy, s UNHCR, IUN a dalšími, abychom mm, řešili nedostatky, tak potřebujeme dále pracovat a dále se ponaučit z těch jednotlivých případů během léta, ale i předtím. Zpravodajka měla ještě otázku na pana, eh, na pana eh, Hena. Prosím. Já jsem Kunduns, já jsem tedy eh, městě generálního ředitele DG Devco. Já bych chtěl potvrdit, jak, co řekla generální ředitelka DG Home, že je velká koordinace na centrální úrovni v rámci komise, eh, kde spolupracují všechny relevantní služby. Z samozřejmých důvodů je to otázka řízení migrace, to samozřejmě má aspekty v rámci EU, na hranicích s EU a také mimo hranice EU. Takže mm, jasná řešení eh, lze Eh, hledat pouze, pokud se díváme na všechny tyto prvky. Dále myslím, že tato koordinace probíhá velmi dobře. Proč? Já tady mám důležitý komentář pro nás. Mm, v mé oblasti tedy mezinárodní spolupráce a rozvoj. Tak my nemáme možnost buď jednat v oblasti migrace, a nebo v oblasti rozvoje. Problémy, které řešíme, když řešíme migraci, jsou eh, součástí naší rozvojové politiky. Takže nebyl žádný problém s těmi nástroji, které máme, s politikou, které máme. Eh, naopak, mm. Mm výzvy, když se podívám na subsaharskou Afriku, jsou především problémem pro ty země samotné, větším než pro nás. Největší uprchlické tábory na světě, největší z nich, který již dlouho existuje, je v Keni. Proč? Protože tam je e, tradice e, eh, v rohu Afriky hostit uprchlíky. Ale není to e, jaksi nic příjemného ani přirozeného, protože jsou to většinou nejméně rozvinuté země. Co děláme tedy? Politika, kterou rozvíjíme, která je plně v souladem s, s naším mandátem, to je především řešit příčiny. Co tedy eh, vede k pohybu těch lidí? Často je to chudoba eh, v částech země, kde žijí, proto financujeme um, tedy eh, toto v rámci rozvojové politiky, pak dlouhodobý a střednědobý horizont je to samozřejmě o vytváření pracovních míst, investičních podmínek, aby lidé mohli eh, si najít práci. To je tedy další oblast, eh, kterou podporujeme s pomocí externích investičních plánů, právě proto, že ten původní feedback, co jsme dostali, byl tak pozitivní, tak to chceme dělat v dalším víceletém finančním rámci také. Jak můžeme podpořit naše partnery, aby dělali to, co dělají už nějaká desetiletí, to jsou regionální mm, programy, abych použil nové, eh, nový výraz CRFF, eh, komplexní eh, rámec pro uprchlíky, který pomáhá zemím, které hostí významné počty uprchlíků a hostitelské Eh, komunitu, kteří tam patrně zůstanou delší dobu, tak abychom pro ně mm, aby to vedlo tedy k integrovanému rozvoji. Většina z těchto zemí má politiku vůči nelegálním migrantům a vyhnancům, umožňují jim pracovat, cestovat a tak dále. Dále je to o pašování. Řešení tedy pašování, pašrácké sítě, čím se dostáváme zase k řízení ochraně hranic podpoře našich partnerů při řízení svých hranic a, um, čel, uh, a um, řešení těch uh, pašeráků. Nemůžeme tolerovat to pašování lidí. Státy to nemohou tak nechat. Je to o, také o um, tom, jakým pomoci se integrovat a znovu eh, nastartovat svůj život. To je tedy hlavní jádro naší politiky, je to eh, také základem našeho partnerství s nimi k indikátorům. Asi eh, vidíte v mnoha zprávách, které produkuje DG Devco, že máme indikátory, které nám umožňují toto sledovat. Není to dokonalé, proto v rámci evropských trust fondů jsme vytvořili eh, eh, výzkumné kapacity, které nám umožňují dělat tento výzkum. Máme platformu z eh, Oxfordské univerzity, která snaží pochopit, co vlastně vede k tomu, že ti lidé se dávají do pochybu. Co jsou to skutečné ty spouštěcí momenty mm, a co v tom smyslu dělat, když většina lidí by raději zůstala na místě. My jsme, um, a to je něco, co děláme v rámci Trust Fondu, monitorovací systém, že vedle normálního monitoringu, eh, tak mm, na základě toho, co řekli výzkumníci, jsme začali dělat design akcí, jejich implementaci. Podívejme se, ten monitoring, který děláme, ty výsledky, za ty mm, výsledky jsou ty zamýšlené a nakonec uvidíme, co tedy funguje a co nefunguje. Mm, co funguje a co je lze ještě doladit. A tím bych skončil. Možná mají k tomu něco bude chtít říct. Děkuji, už začíná být pozdě, takže já nechci va- um, um, neužívat vaší trpělivosti máme asi 250 milionů migrantů na planetě. Z toho, to je čtvrt miliardy. Ehm, Dalších 75 milionů jsou mm, vyhnáni z domova na planetě. Máme asi 200 tisíc, pouze 200 tisíc ehm, nelegálních e, příchozích do Evropy. Takže Evropa je tím dotčená, ale vlastně jenom marginálně ve srovnání s jinými zeměmi, jako je Kenia, o které mluvil pan Dooms. My jsme tedy jenom marginálně dotčeni ve srovnání s Tureckem. Ale vytváří to velké šokové vlny. Je to velice politický fenomen. A proč? Protože veřejnost na to ještě není připravená a protože se situace rychle mění. Hmm, to je něco, co jsem chtěl zmínit, protože Spravodaj správně řekl, že nemůžeme pouze reagovat, musíme být rychlí a musíme mít k dispozici prostředky. A já nemohu souhlasit víc s tím, co eh, říkáte, protože Eh, kdybychom se mluvili, setkali před eh, dvěma lety, mluvili bychom o Syrčanech, Afgáncích, o balkánské cestě, před rokem o Libii, a středomorské cestě. Kdybychom se sešli před půl rokem, tak bychom ani nezačali mluvit o západní středomorské cestě, ale dnes je to největší počet eh, příchozích do Evropy je do Španělska. Mm, takže Čeho jsme svědky? Mm, vzhledem k té schopnosti pašeráků, že jsou rychlí, se musíme adaptovat. Musíme rychle reagovat. Preventivně. I my se musíme připravovat. Já to chci říct prostě proto, že si myslím, že toto je to nejlepší odůvodnění, proč ehm, Ehm, rozpočtový orgán rozhodl o vytváření těch trust fondů. Máme eh, specifické finanční facility, které platí v tomto kontextu. Máme eh, trustový fond, máme africký trust fond, máme kapacity pro uprchlíky v Turecku. Takže ehm, implementace těchto tří eh, fondů. Ehm, velice rychle se implementují jsou tam finanční rezervy, které umožňují rychle reagovat na nové výzvy. Paní Mišu ve své eh, minulé tady funkci je nejlepší světkyní toho, jak rychle jsme byli schopni reagovat v řádu týdnů na eh, krizi migrace z Libie. A ten eh, rychlý dopad našich prostředků vedl k situaci, kdy ty příchody z Libie sice nezastavily, ale jsou lépe kontrolovány. Je e, spolupráce nejenom e, v oblasti hranic, záchranných operací, ale také k e, asistovaným dobrovolným návratům. Máme mm, velký počet dobrovolných návratů v subsaharské Africe, které jsme byli schopni financovat. Ani bychom nebyli schopni financovat ochranná opatření pro migranty v Libii, hostitelské komunity bez eh, těchto prostředků. Eh, te prostředky pr- první tranše do Turecka 3 miliardy euro je plně již kontrahována, zaplacena. Máme podobné číslo pro další fondy. Co se týče západního středomoří a Španělsko, tak zase byli jsme velice eh, rychlí naší reakci. Jenom před třemi týdny naši kolegové podepsali kontrakt na 50 milionů euro pro e, zprávu hranic Maroko a Tuniska. Je první část naší pomoci společně s španělskými partnery, jak tedy posílit orgány na e, uplatňování e, práva v Maroku a jinde. Potřebujeme tedy tyto prostředky a implementace je velice dobrá. Mohu se jenom připojit k paní Mišu, co řekla o personálu. To zůstává výzvou. Komise dělá zázraky, posílila personál pro implementaci těchto programů a nutný politický dialog. Samozřejmě je to sisyfovská práce, potřebujeme mnohem víc. Co je pravda, že tato, tyto facility, které jsme vytvořili, mobilizují další prostředky a nabízejí další výhody Eh, spojují členské státy a evropské instituce. Hmm, někdy i nečlenské státy ehm, jsou ehm, dobrým příkladem koordinace. Maroko pokud máme mít výsledky, potřebujeme optimální koordinaci mezi běžnou rozvojovou prací v regionu a konkrétními um, prostředky, které ehm, potřebujeme na to, abychom mohli čelit těm, této specifické výzvě. Um, a tady mluvím o běžné bilaterální spolupráci. Migrace je jedna z priorit takže má, my máme dlouhou historii spolupráci se s Marokem, ministerství na, o ochraně migrantů, integraci, rozvoje azylových migračních politik v Maroku. A e, ještě k tomu, co se financuje z těch strostových fondů, je posilování e, ochrany hranic a e, orgánů na uplatňování práva. Takže e, dobrovolné návraty, kontrola hranic, eh, to všechno eh, je nutné. To vede k partnerství, připravenosti eh, strany partnerských zemích s námi spolupracovat na výzvách, které považují za evropské výzvy. Pokud nenabídneme komplexní partnerství, mm, Pokud mají problémy, tak je řešíme společně. Pak, myslím, máme dobrý začátek a o tom chci informovat, co se týče Maroka. Nabízíme stejné partnerství Egyptu, Tunisku a dalším. Máme dobré, také dobré výsledky. Je to problematičtější v Libii, vzhledem k tomu, že tam není centrální vláda, jak jsem ale řekl, dosáhli jsme velkého pokroku. Um, co já tedy e, kritizuji v té oblasti e, migrace, tak nemáme čísla o tom, co, co, co stojí, kolik e, peněz vydáváme na konkrétní věci. Já jsem o tom mluvila s generálním ředitelích e, co stojí uprchlík v Turecku, co stojí v Jordánsku, co stojí v Keni. To bylo naše přání, abychom eh, eh, nestupovali do velké politiky, ale rádi bychom věděli, proč se to dělá tak a proč se vydávají peníze konkrétně tak a ne jinak. Spravodajka na závěr, prosím. Si. um... Ano, děkuji. Já bych eh, se teď obrátila na DG NIR. Ten eh, problém, který tady vlastně řešíme už od roku 2008 eh, s Marokem, když krize začala, možná, že to bylo ještě dříve, v roce 2005, a už od té doby, jak si máme za tím problémem vlastně spoždění a nejsme ho schopni eh, řešit a myslím si, že eh, všechny ty naše reakce nás nakonec eh, vycházejí poměrně draho a že prevence je často levnější než následma, následná léčba. Takže to je ta moje stížnost, že prostě Um, kroky, které se dělají ex post, eh, aby se situace napravila, jsou často mnohem nákladnější, než kdybychom tu situaci předpokládali a dělali nějaká preventivní opatření. Mohli jsme si tady situaci usnadnit eh, a peníze mm, ušetřit, takže tohle bych viděla jako mm, výzvu pro příští VFR. Pokud jde o mm, naše otázky, ano, nás by skutečně zajímalo, kolik um, jsou náklady na jednotlivé položky, ať už jde o studenta Erasmus nebo na jednoho zemědělce, ale tady u té migrace si myslím, že musíme být opatrní, opatrní protože těžko říct, jestli nás migrant stojí tolik a tolik tisíc eh, eur, protože tím bychom mohli vysílat nepřímo negativní signál, ale takový trochu nejasný signál, o, o čem vlastně mluvíme, mm, co, nás, eh, co jsou to ty náklady, které započítáváme máme, jsou to náklady na, ochrany, na ochranu hranic, jsou to náklady na zřízení a vedení um, nějakých detenčních zařízení nebo následně na eh, integraci, nebo jsou to náklady, které investujeme v třetích státech, nebo které Evropská unie celkově vynakládá na integraci a tak podobně. Takže někdy si myslím, že by eh, takový výpočet mohl vést eh, k, ke zjednodušení celé eh, situace. Takže já bych dala přednost tomu, když už eh, přistoupíme k provádění rozpočtu, tak abychom samozřejmě měli nastavené ukazatele, aby nám jasně sdělovali, kolik je tady zranitelných dětí, žen, obětí, úmrtí na moři a tak dále. Jinak pokud jde o ty náklady, skutečně ty jsou, myslím, eh, velice různé povahy. A je potřeba si také uvědomit, že tady celá řada nákladů, které vzniknou teprve v budoucnosti, souvisejí s integrací, ať už jde o náklady na vzdělání eh, dětí, migrantů a tak dále. Děkuji. Děkuji srdečně, tím jsme ukončili tento bod na pořadu jednání. Všem vám děkuji, že jste přišli a samozřejmě se těmto tématům budeme věnovat i nadále. Dostáváme se k bodu 5. Máme téměř 35 minut spoždění. Ráda bych zmínila naši misi do Rumunska. A, děku- a vítám paní Bojchman, eh, pana Rasmusena, pana Michlika a pana Mosiera. A rovnou bych stručně dala slovo paní Bojchman k tomu, čím bychom se na té cestě měli zabývat. Prosím. Děkuji. No. Eh, obávám se, že vám asi moc úkolů neřeknu, protože jak tak čtu ten váš biletín a vaše sdělení ohledně účelu té mise, řekla bych, že co do výdajů SZP, nejsme v situaci excelentní exekuce v Rumunsku a nejsme v situaci, kde by Rumunsko neutrácelo peníze, neutrácelo je stejně rychle jako jiné členské státy. Je pravda, že předchozím programovacím období pro rozvoj venkova a také v rámci přímých plateb byly určité problémy s implementací v Rumunsku, ale v rámci aktuálního programovacího období co do rozvoje venkova mohu říci, že jsme vyplatili již více než 37% rumunské obálky a to je více než 33% v eh, jaksi, překlenovacích platbách a 33,4 bylo na konci srpna vzhledem k tomu, že celkový průměr u členských států je 30,6 takže u Rumunska v tomto programovacím období můžeme říci, že postupujeme velice dobře. Co do přímých plateb, míra adsorpce pro finanční rok 2018 je teď 98 přímých plateb, což je také vyšší míra než v předchozích letech, takže 98% mohlo by se to ještě zvýšit, protože finanční rok zatím neskončil, takže 98% u přímých plateb. Pro Rumunsko samozřejmě máme akční plán, který stále probíhá pro přímé platby. Vidíte v té eh, zprávě, výroční zprávě o činnosti. Tady máme stále výhrady, u druhého pilíře tam žádné výhrady nejsou. V rámci ten letošní výroční zprávy zjistili jsme, že chybovost byla pod dvěma procenty. No, takže mohu říci, že nadále podporujeme Rumunsko v rámci implementace, ale nezjistili jsme žádné konkrétní problémy s implementací v Rumunsku, co se týká míry adsorbce a míry provádění evropských fondů, což, jak jsem pochopila, bylo cílem vaší mise, takže mm, taková je teď situace. Děkuji. A možná ještě jedna věc, jen bych ráda dodala pro informaci, že komisař Hogan také plánuje cestu do Rumunska to 13. září, takže vlastně těsně před tou vaší plánovanou misí. Jenom pro informaci. Děkuji vám. Pan Rasmussen, Geřet Regionál. Děkuji, paní předsedkyně. My nejsme tak úplně spokojeni s implementací RDF a Fondu soudržnosti jako v oblasti eh, politiky rozvoje venkova. Zatím jsme eh, uvolnili 9 financování na období 2007 a 2013 a zažíváme hodně pomalý start implementace ve stávajícím období. Částečně kvůli orga, eh, organizačním problémům na rumunské straně, ale také kvůli tomu, že jsme měli poměrně vysoký počet ex ante kondicionalit, které jsme museli řešit. Až na jednu výjimku jsme to vyřešili úspěšně a částečně to přineslo velice hmatatelné výsledky, které, jak doufáme, v čase povedou k vyšší kvalitě implementace. Ale abych mluvil k věci, nejsme zatím tam, kde bychom chtěli být. Ale situace není beznadějná. Jsme o několik procentních bodů pod průměrem. Máme e, zde prvky velice účinné implementace, zejména v těch projektech, které byly zahájeny v předchozím období. Typicky to jsou e, otázky e, odpadních vod, pitné vody nebo dálnic, tedy projekty, které nebyly dokončeny a kde jsme umožnili jejich refinancování pomocí čerstvých peněz z tohoto období. Tam jsme víceméně eh, v té situaci, kde jsme měli být, takže tam to generuje poměrně velké výdaje a postupně se to celé finalizuje a uzavírá, začíná to fungovat ty eh, velké systémy, což je další eh, nástroj, jak identifikovat projekty oproti tady těm velice velkým projektům, to bylo spuštěno velice pozdě. A jak jsme viděli, mnoho z nich bylo velice komplikovaných co do konfigurace, což vedlo k velice zdlouhavému procesu výběru. Kromě toho se také ukázalo, že ty projekty, které byly předloženy, často nebyly tak eh, vyzrálé, jak si rumunské úřady představovaly, což vedlo k tomu, že jsme museli provést rekonfigurace, celou řadu jich. Zrovna minulý rok náš generální ředitel jel do Rumunska a eh, udělali jsme tam takový balíčkový, takovou balíčkovou dohodu, čímž jsme chtěli urychlit implementaci, aniž bychom eh, ztratili ze zřetele náš strategický cíl, aniž bychom pohoršili kvalitu financování Hlavní nástroj v tomto ohledu byl posun výdajů mezi programy, že jsme tedy eh, přidali finance někde a ubrali finance tam, kde se implementace zasekla. To bylo poměrně snadné, protože to je země, eh, kde eh, jsou extrémní potřeby, takže máme, aby se tak řeklo, velkou volbu způsobilých investic. Jsme si poměrně jisti, že toto můžeme udělat, aniž by se snížila kvalita. Rovněž postupně se posouváme k zjednodušení struktury výzev. Snažíme se vyhýbat takzvanému goldplatingu. Přeskakujeme určité kroky výběru, kde, které byly redundantní, což celé vede ke zrychlení procesu identifikace projektů. Tak, abychom mohli řešit nevyzrálost projektů, navrhovaných projektů, tak eh, mobilizujeme několik nástrojů. Spolupracujeme úzce a Rumuni úzce spolupracují s EIB i se, světo, se Světovou bankou, které jsou v terénu obě dobře zastoupeny. A jak víte, v rámci strukturálních fondů je možné eh, proplácet služby, které EIB nebo Světová banka poskytují na pomoc tomu celému systému. Takže všechny ty nástroje jsme zmobilizovali abychom pomohli Rumunům v určitých ad hoc problémech, ale zároveň, abychom také vytvořili administrativní kapacity v určitých institucích, které nefungovaly tak dobře, jak měly. Například eh, Evropská zpráva, eh, rumunská zpráva silnic. Byli jsme požádáni, abychom vám poskytli vstupy odhledně návrhu nových projektů ke dvěma tématům. Vy jste se chtěli zaměřit na efektivitu výdajů, ale specificky jste také chtěli eh, slyšet o nějakých problematických projektech. Jeden z projektů, který jsme navrhli, abyste navštívili, byl jeden projekt na zpracování odpadu, který byl na eh, oficiálním seznamu dysfunkčních projektů. Takže pokud byste se na ten projekt chtěli jet podívat, tak uvidíte projekt, který byl fyzicky finalizován, ta investice byla provedena, ale operace, zprovoznění té investice stále není eh, v terénu, protože ty operační smlouvy jsou zaseknuty ve fázi veřejných zakázek a jsou tam jiné správní problémy. Takže eh, řekl bych, že toto by byl velice účinný způsob, jak by se váš výbor mohl přesvědčit o určitých nedostacích přímo v terénu v rámci suboptimálního uplatňování sektorálního rámce, nebo v případě, kdy ty předběžné předpoklady konzultantů, kteří navrhovali ty projekty, nebyly eh, všechny zcela v souladu s realitou. Nicméně ten projekt má tak termín do března 2019, aby se spustil a pokud se mu to nepodaří, pak eh, nastane to, že komise bude aplikovat finanční korekce, pakliže nebude možné dosáhnout té funkčnosti. Eh, nebo jiný projekt, buď byste se mohli podívat na jedno vodní dílo v a anebo byste se mohli jet podívat do jedné nemocnice. Nám je to jedno, obě ty investice mají být v pořádku, mají být funkční. Já bych vás možná spíše poslal do té nemocnice, abyste se vyhnuli návštěvám dvou utilit, což by mohlo být v podstatě podobné. Ale záleží to na vašich preferencích samozřejmě. Také jsme vašemu výboru předali eh, určitý, eh, informace o určitých podvodných případech, o kterých jste také vymluvili. Jak víte, není možné podělit se s vámi o zprávu OLAFu, která je těmto případům podkladná, eh, ale mohli byste se podívat na to, jak ten systém funguje. Proběhl audit DG Regio před několika lety, který zjistil, že veřejné zakázky nebyly prováděny v souladu s eh, směrnicí a pak byla aplikovaná finanční korekce, byla přijatá tím státem ve výši 25%, ale eh, jako součást toho auditu eh, komise rovněž vyslala signál OLAFu ohledně možného podvodu, což pak řešil OLAF v rámci vyšetřování. Výsledek toho vyšetřování je ten, že tedy ten výsledek byl předán členskému státu pro hodnocení a daný členský stát v tomto případě přijal doporučení OLAFu v tom smyslu, že by se provedla finanční korekce 100%, jinými slovy i těch zbylých 75% bylo korigováno, což vlastně ironii osudu znamená, že ten projekt už není evropským projektem, protože už tam neproběhlo žádné e, evropské kofinancování. Nicméně jsme si téměř jistí, že s námi budete souhlasit v tom smyslu, že to ukazuje, že máme poměrně robustní proces pro řešení problému e, z podvody, pakliže Olaf stanoví, že podvod byl spáchan a že máme efektivní spolupráci se všemi členskými státy co do follow-upu e, vůči těmto doporučením. Vzhledem k tomu, že jedna z institucí, kterou jste chtěli vidět, byl účetní dvůr, a my tam budeme potřebovat vyjasnění, zda byste chtěli jet do rumunského účetního dvora, anebo zda byste chtěli spíš navštívit ten auditní orgán. Oni jsou eh, v rámci stejné instituce, ale závisí na vaší volbě. Takže buď byste se šli podívat za hlavním auditorem, který má na starost eh, evropské fondy, a nebo byste se setkali s šéfem účetního dvora Rumunska, který má působnost daleko širší. To je vše, děkuji za pozornost. Děkuji Chci se zeptat, eh, jakým způsobem ovlivňuje celková situace v Rumunsku implementaci evropských fondů tam? Není pochyb o tom, že častá výměna vlád, jak jsme to viděli v posledních několika letech, vede k určitým přerušením v rámci systému implementace. Sečto na potrženou můžeme asi říci, že máme dostatek až přebytek technicky kvalifikovaných zaměstnanců v rumunském systému, ale e, proces rozhodování je tam velice pomalý, což často souvisí s výměnou ministrů a státních tajemníků e, a tak dále, případně výměny personálu i dále v tom řetězci. Nicméně můžeme říci, že ta frekvence byla v Rumunsku o něco málo vyšší než jinde. Pak zde jsou další problémy, ale to uvidíte až v terénu, budete se moci zeptat Rumunů samotných. Čelíme systému, který je zaměřen na zajištění regulérnosti v souvislosti s faktem, že osobní odpovědnost v tom rumunském systému se hodně používá, jinými slovy, že státní zaměstnanci mohou skončit ve vězení za to, že podnikli špatná rozhodnutí ve svých funkcích, tak to vede k určité eh, jaksi neochotě podstupovat riziko a k velice opatrnému postupu, což opět zpomaluje implementaci. Nepopíráme tedy, že zde je propojení na tu celkovou situaci a jinak, jak jsem řekl, co se týká určitých těch celkových otázek v oblasti právního státu a tak dále, si jsme poměrně jistí, že náš ověřovací a správní systém jako takový je dostatečně robustní, aby eh, pře- přestál eh, veškeré ty problémy, které v tom systému mohou nastat. Děkuji. Děkuji vám. Za Olaf, pan Michal. Děkuji, stručně. Chtěl bych říci, že tady je velký počet vyšetřování na straně OLAFu a také případů hlášených nesrovnalostí v Rumunsku. To vše za několik posledních let, což ukazuje na jedné straně, že podvody a nesrovnalosti, že k nim v Rumunsku dochází, na druhé, roc, na druhé straně to ukazuje eh, příklad dobré spolupráce, tedy že se tyto případy odhalují a hlásí. Takže ta spolupráce s rumunskými úřady, zejména eh, DNA DILAV, byla velice dobrá v posledních letech. A další příklad, Rumunsko je jediný členský stát, že eh, kde když eh, začneme vyšetřovat nějaký případ, tak jeho vyšetřování je justičními orgány v Rumunsku pozastaveno byť tedy to číslo je takto vysoké, tak eh, to má i tuto svoji pozitivnější eh, stránku. Jedno doporučení, na co byste se měli v Rumunsku zaměřit, eh, možná ne tolik na represivní stránku věci, byť tady jsou ty, ta podezření ohledně podvodu a nesrovnalostí, ale více na otázku prevence protože by bylo možné zlepšit kontrolní systémy, zejména v oblastech, které nás hodně znepokojují všude v členských státech a v Rumunsku zejména a jde o zadávání veřejných zakázek. Takže kdybyste se podívali na všechny nesrovnalosti, které byly odhaleny a hlášeny za programovací období 2007 až 2013, tak 41% z těchto nesrovnalostí se týká právě veřejných zakázek. Takže to si myslím, že by mohla být oblast, která by pro vás mohla být zajímavá. Další taková oblast, aniž bychom tady eh, měli právní eh, základ eh, podporovat členské státy při přípravě strategií pro boj s podvody, tak Rumunsko bylo prvním takovým státem, který se do toho pustil, zaslal nám návrh své nové strategie pro boj podvody v roce 2016. My jsme jim to opoznámkovali, oni se řídili našimi pokyny. Vlastně jsme s tím jejich návrhem byli velice spokojeni, jenom drobně jsme ho upravili a zdá se, že teď ještě tady nedospěl ke konci celý ten legislativní proces a možná byste se jich mohli zeptat, proč to celé tak dlouho trvá a zda by bylo možné ten proces urychlit. Takže to eh, za nás, za OLAF. Děkuji für den CVM. Děkuji. A, prosím. Bonjour. Excusez-moi. Pour le for de coopération. K mechanismu spolupráce a ověřování omlouvám se. Ehm, co se týče ehm, mechanismu ověřování Samozřejmě my pokračujeme v naší práci, monitorujeme legislativní vývoj eh, v Rumunsku, eh, eh, boj proti korupci. Měli bychom informovat dále v lednu 2017 s 12 doporučeními. Komise věří, že pokud budou splněna, tak bychom mohli úspěšně ten mechanismus končit. Bohužel ta situace od této zprávy je smíšená. Asi jste četli eh, zprávu vydanou v listopadu 2017 a poslední vývoj mm, ukazuje určitý pokrok, takže tady je stále um, poměrně dobrá historie institucí. A pak eh, mm, v některých oblastech došlo k pokroku, například eh, je tomu tak eh, se vstupem platnost NB, agentury, která zodpovídá za mm, řízení těch propadnutých aktiv. Další agentura také úspěšně um, implementovala projekt Prevent, ex ante kontrol veřejných zakázek. V dalších oblasti bohužel došlo ke znovu um, novému otevření um, kterých legislativních oblastí, například trestního zákoníku, i procesního práva. Některé ty zákony se stále projednávají, ale otevírá to celou řadu problémů. Podobně jsou tady doporučení, která padla, která jsou relativně jasná, například k reformě nominaci, nominování eh, prokurátorů, kdy jsme doporučili systém, který bude vyvážnější, robustnější, a také jsme doporučili, aby Benátská komise při Radě Evropy byla konzultována. Tady jsme neviděli žádný pokrok. Takže, abych to uzavřel, jsme pravidelně navštěvujeme Rumunsko. Byli jsme tam v březnu, v červnu a patrně se tam vrátíme v září. Také jsme v každodenním kontaktu se s našimi protějšky v Rumunsku snažíme se spolupracovat a dostat se do situace, kdy doporučení z roku 2017 by mohla být implementováno. Máme toho ale před sebou ještě spoustu. Děkuji vám. Mám doplňující otázku. My si děláme obavy, protože celková situace e, v Rumunsku e, je taká, jaká je, jaké e, ohrožení, vlastně jaké je pro evropské prostředky, můžeme garantovat nezávislost justice? Můžete se k tomu ještě vyjádřit? Děkuji. K otázce hm, řízení fondů. My jsme slyšeli od kolegů z Olafa Regio o situaci konkrétních projektů z hlediska samozřejmě zdůrazňujeme význam zachování kvality ehm, právního rámce boje proti korupci, což by se neměl měnit způsobem, který by nebyl ve prospěch boje proti korupci. A současně je důležitá nutnost zachovat nezávislost justice justiční systém měl dobré výsledky v posledních letech v Rumunsku. A to bylo řečeno opakovaně ve zprávě CVM. A pro nás je velmi důležité, aby tomu tak zůstalo. Děkuji. Děkuji, tím jsme na konci tohoto bodu. Pokud vás to zajímá, kolegále a já, ehm, a společně s panem eh, rumunským kolegou Ionem Marinescu a Campinem. Takže mm, tam bude eh, ještě prostor pro další účast vedle Rumunska. Děkujeme za to, že jste přišli. Tím chci ukončit tento bod a chci pokračovat dalším bodem, co se týče ochrany evropských finančních zájmů, vymáhání peněz a aktiv se třetích zemích, v případech podvodů, pan eh, kolega Ivan Katalis. Děkuji. Já chci jenom omluvit pana Katalin Sorina, protože jeho letadlo mělo spoždění, takže sem dnes eh, nestačí dorazit včas, eh, tak bych jenom schrnula jeho návrh zprávy ta zdůrazňuje veškeré nástroje a strategie, které můžeme použít proto, abychom eh, se dokázali vyhnout eh, podvodným přesunům finančních prostředků EU do třetích zemí nebo jim úplně zamezit. A za tímto účelem navrhuje pan zpravodaj přípravné akce v rámci Unikry, v rámci institutu Unikry a zajímalo by ho, zda by komise souhlasila s takovými přípravnými akcemi a zda si myslí, že by se z nich mohl stát trvalý a systémový nástroj pro vymáhání eh, prostředků. A a dále pan zpravodaj zdůrazňuje, že doposavat eh, dohody, které uzavřela Evropská unie s některými třetími zeměmi za účelem boje s eh, podvodnými eh, transakcemi, nejsou jaksi dostatečné. Tyto smlouvy by měly být rozšířeny na další země. Boj s podvodnými transakcemi s třetími zeměmi se v tuto chvíli řeší většinou na základě bilaterálních smluv a naší ambicí by mělo být eh, vytvořit jednotnou strategii na úrovni EU, aby ten boj s podvody mohl být eh, efektivnější. Takže vyzývá Evropskou unii eh, touto zprávou, zejména pak známou skupinu Greco, aby využili svých eh, seznamů zemí, které mají a aby využili eh, tyto materiály pro vytvoření evropské strategie. Dále v práv- ve zprávě hovoří o tom, že dohody, které uzavírá Evropská unie s třetími zeměmi, musí být eh, automaticky dohodami, které obsahují ustanovení o eh, boji s podvody a vyjadřuje politování nad tím, že nemáme dostatek eh, kvalitních informací eh, o tom, jak podobným podvodům předcházet. My už dnes máme k dispozici určitou legislativu, nicméně jsou tam mezery, určité rozkoly, které jsou potom zneužívány pro podobné podvodné transakce. Pan zpravodaj navrhuje využití eh, všeobecné databáze eh, pro eh, boj s podvodnými transakcemi a pro zpětné vymáhání prostředků od třetích zemí. Je potřeba využívat známých postupů, jako je zajišťování eh, majetku a konfiskace eh, prostředků a do celé věci je potřeba zapojit eh, úřad EPO, tedy úřad Evropského žalobce, což je klíčový aktér v boji s finančními podvody a vymáháním prostředků na úrovni bilaterální i multilaterální. Děkuji. Já danke. Frau Kollegin Pitera, bitte. Paní Pitera, prosím. Co paní převodničonce? Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tato zpráva je velice důležitá. protože podvody a vymáhání prostředků to jsou komplikované záležitosti. Často se jedná o vysoké částky a mnohdy je eh, velice obtížné eh, situaci monitorovat. Takže ta zpráva by měla být především eh, přesná a vycházet z dokumentů, které mají právní povahu. Chápu, že zpráva má svůj přínos, ale jsou tady i další záležitosti, které by bylo potřeba doladit. Například eh, trochu váhám, pokud jde o názvy těch jednotlivých eh, dokumentů, o kterých tady pan zpravodaj hovoří. A pokud jde mm, o citace z těchto dokumentů, nevím, jestli bychom měli odkazovat na dokumenty, Eh, které zatím ještě neplatí, protože nebyly formálně schváleny. Jsou tady také určitá ze všeobecňující prohlášení, která by měla být podle mého názoru konkretizována. Takže mám tady určité dotazy na pana zpravodaje, protože některé ty záležitosti nejsou ze zprávy v této podobě úplně jasné. Nebudu teď tady bazírovat eh, na jednotlivých věcech, už eh, nyní máme eh, připravené některé pozměňovací návrhy. A v nich bychom požádali o určitá upřesnění či doladění a doplnění některých informací. Věřím, že naše spolupráce s panem zpravodajem bude dobrá a že se nám eh, jaksi podaří schválit vyhovující dokument. Das muss alles rasch passieren. Die Deadline Ano, to se bude muset stát poměrně rychle, protože termín pro pozměňovací návrh je 5. září 15 hodin. Tím jsme ukončili tento bod a teď prosím všechny, eh, kteří nemají přístup na neveřejné slyšení, aby opustili místnost a to co nejrychleji, prosím pěkně, protože musíme pokračovat s bodem 7 a po bodu 8, tak to bude zase veřejné zasedání, ale aktuálně prosím všechny, kteří nemají právo zůstat na eh, uzavřeném zasedání, aby